So, colleagues, we are about to start the meeting. Tak, vážení kolegové, začneme s dnešním zasedání. And uh, it seems that we have all Zdále, že uh, tu nemáme tlumočení do irštiny a chorvačtiny. Zítřejší schůze tam si myslím, že budeme mít k dispozici všechny jazyky. Nejprve mi dovolte začít s děleními. Bude se konat recepce s přípitkem po zítřejším slyšení eh, AI, takže všichni jste zváni bude to hned po eh, skončení schůze ve 12.30 a bude se to konat v rámci Evropské eh, mládežnické akce eh, AI, kde mladí lidé a poslanci budou moci pokračovat v diskuzích v neformálnějším prostředí. Takže na toto se můžeme těšit. Potom další oznámení týkající se zítřka se týká návštěvníků. I zítra budeme mít tento sál, e, který má 210 míst což by většinou stačilo bohatě, nicméně zítra očekáváme mnoho e, příchozích, e, takže bych vás chtěl včas varovat, že máme pozvané velké skupiny. Máme skupinu téměř 100 mladých lidí, z Štrasburku a Rigi, kteří se zúčastní zasedání AI, eh, toho slyšení v rámci úterní schůze od 11.30 do 12.30. Tato skupina přijela do Bruselu právě na tento seminář, eh, který organizuje DG Communication. A eh, kromě toho jsme pozvali 42 eh, lidí z Dánského svazu elektrikářů, eh, kteří se účastní naší schůze eh, od 10.30 do 11.30. I ty se pokusíme nějak vměstnat do sálu. A za třetí, Emilian Pavel pozval 56 návštěvníků z Rumunska. Jsou to novináři a mladí politici a je to na stejný čas. Takže možná nastanou e, určité kapacitní problémy se sedadly. Uvidíme, jak to bude zítra vypadat. Takže tímto jsem vás varoval. A k bodu číslo čtyři. E, sociální summit tripartity e, týkající se růstu a zaměstnanosti se konal 19. října a v dopisu z 10. října eh, adresovanému předsedovi parlamentu byl předseda výboru EMPL eh, pozván na tuto schůzi jako pozorovatel. To všechno v rámci zavedených praktik. Hlavním tématem bylo eh, evropské společné výzvy, generování růstu pracovních míst a zajištění spravedlnosti. Diskuze se týkaly evropského semestru, nové agendy dovedností pro Evropu a integraci uprchlíků. K tomu jistě řekne více pan Henkl, až přijde. Nebo příště možná. Tím se dostáváme ke schválení zápisu. Za, je to zápis ze schůze 31. srpna až 1. září. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Zdá se, že ne. V tom případě je zápis schválený. Tím se dostáváme k samotnému slyšení. Zdraví a bezpečnost, co se týče pracovních míst nové generace. Toto slyšení se zabývá tím, jak technologické a další vývoje na pracovním trhu vytvářejí nové výzvy pro politiku zdraví a bezpečnosti. Je to pro nás šance zvážit eh, co nejvhodnější reakce. Vzhledem k omezenému času nebudu dlouze hovořit na úvod, pouze bych vás chtěl přivítat a zejména pak našich pět expertů, které tu dnes máme. A e, poprosil, vás, aby, poprosil bych vás, abyste dodržovali vymezený řečnický čas. Většinou my máme mnoho skvělých řečníků, jsem si jistý, že dnes tomu bude nejinak, ale chtěl bych pouze eh, mít jistotu, že eh, dodržíme časový harmonogram. Máte každý 8 minut na svůj úvodní projev. Zejména bych chtěl poděkovat eh, panu Volskému z Evropského svazu, který nahrazuje pana Hanse Fričeho. Nyní dávám slovo první řečnici a to je profesorka Uršula Huf z Univerzity Herfordshire. Děkuji vám moc krát za pozvání. Jsem velice ráda, že tu dnes jsem. Já jsem se v posledních letech zabývala výzkumem, který financovala Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci. A potom jsem se zabývala ještě dalším projektem, který financoval Uni Europe a FEPS. Eh, týkalo se to eh, jakéhosi crowdworkingu, tedy řízení práce pomocí online platform. Eh, první, co bych chtěla zdůraznit, je, že nejde o žádný ojedinělý fenomén. Je to v podstatě extrémní forma určitého spektra nových pracovních praktik, které se vyskytují po celé e, ekonomice, ne pouze na online platformách. My jsme provedli průzkum v pěti evropských zemích, Británii, Německu, Švédsku, Nizozemí a Rakousku a výsledkem je zjištění, že průměrně zhruba 5% e, pracovníků už nyní e, pracuje pomocí online platform při nejmenším jednou týdně. Což je poměrně velké číslo. Víme ale zároveň, že mnoho z toho, co tito lidé dělají, eh, zároveň provádějí eh, zaměstnanci v jiném sektoru. Například pokud eh, pracujete pomocí online aplikací, tak to platí pro 78% eh, crowdworkerů. Ti musí používat tyto aplikace. Ale zároveň je používají z 10, 10% eh, osob, které nejsou crowdworkeri. Eh, to jsou lidé, kteří musí kontrolovat e-maily z domova. Tam je to 90% u crowdworkerů, ale i u normálních zaměstnanců 30 až 40%. I ti musí neustále eh, v každou denní hodinu kontrolovat e-maily. Eh, když by měli lidé eh, zaznamenávat své pracovní hodiny pomocí online aplikací, tak to dělá zhruba 75% crowdworkerů, ale také 5 až 19% ostatních, ne crowdworkerů. Takže v podstatě i e, běžná práce je čím dál častěji řízená pomocí online aplikací. Nejsou to pouze ti, kdo pracují pro Uber a podobně, ale i zcela běžní zaměstnanci. Pokud jde o otázky bezpečnosti a zdraví při práci, tak tady si myslím, že by bylo dobré rozdělit e, zaměstnance do dvou velice široce pojatých kategorií. Na jedné straně jsou to pracovníci, kteří pracují online a jsou řízení online. To jsou platformy jako e, Amazon, a další, ale za, které mají hodně zaměstnanců. To jsou zaměstnanci, kteří v podstatě fungují na globálním pracovním trhu. Konkurují někomu z Indie, někomu z Latinské Ameriky, odkudkoliv ze světa, kdo může dělat na počítači stejný úkol na dálku. Otázky bezpečnosti a zdraví, které se týkají tohoto typu práce, spočívají v podstatě s pou, dálkovým používáním počítače. Je to podobné jako u teleworkingu. To jsou lidé, kteří mohou pracovat ve veřejném prostoru, na místech, které nejsou navržené pro práci, na eh, notebookích, které nemají eh, kvalitní klávesnice a obrazovky, nekvalitní židle eh, a tak dále. To jsou problémy, o kterých už dávno víme u tisících u tisíců lidí. Pak máme druhou kategorii pracovníků, kteří jsou řízení online platformami, ale pracují offline. To jsou lidé jako například řidiči, kurýři, taxikáři, ať už přes Uber nebo Deliveru nebo něco podobného. A čím dál více eh, jsou to také pracovníci, kteří by možná dříve fungovali v neformální ekonomice. Eh, to jsou uklízeči, eh, pracovníci v domácnostech, řemeslníci, různí stavaři a podobně. A tady u těchto Druhu pracovních míst je třeba upozornit, že to jsou jedny z nejnebezpečnějších pracovních eh, popisů, které vůbec existují a nyní se dělají přes online eh, aplikace. Eh, jsou to elektrikáři, pokrývači střech, zkrátka lidé, kteří se vystavují závažným zdravotním rizikům a přitom fungují vlastně pod radarem zákonných nařízení. tím se pojí celá řada e, regulatorních otázek s tímto vývojem. E, já bych chtěla velice stručně e, prolétnout některé z těch nejdůležitějších aspektů. Za prvé, jaký je právní status a jaké jsou odpovědnosti pracovníků přes online platformy. Nikdo ani neví, jestli, jsou, jestli ty platformy jsou vlastně inzerční společnosti nebo pracovní agentury nebo technologické společnosti. Jsou to poskytovatelé finančních služeb, protože zpracovávají finanční transakce, platby, nikdo neví. Dokud nevíte, co vlastně je jejich právní status, pak nebudete vědět, jaké nařízení pro ně platí. Takže to je velice důležité. Definovat právní status a kompetence online platform. Za druhé, tu máme otázku toho, jaká jurisdikce pro ně platí, jestliže je to globální platforma. Je to eh, umístění samotné platformy, nebo je to umístění klienta, co rozhoduje, nebo rozhoduje eh, umístění toho pracovníka, eh, legislativa kterého státu platí pro případ takovýchto globálních společností. Třetí velice důležitý jaksi svazek regulatorních problémů se týká otázky, kdo je zaměstnavatel a jaký je právní status pracovníků. Jsou to nezávislí smluvní dodavatelé, jsou to zaměstnanci, e, pokud jsou to zaměstnanci, tak jsou zaměstnanci klienta anebo zaměstnanci té platformy. Protože e, práva zaměstnanců jsou v podstatě vstupní branou k celé řadě dalších práv. Takže je nesmírně důležité stanovit, jak ten vztah vypadá? Ve Spojeném království eh, minulý týden byl vydán eh, rozsudek, podle kterého řidiči Uberu by měli být považováni za zaměstnance, měli by být nárok na minimální mzdu placenou dovolenou a tak dále eh, téměř určitě to bude u soudu napadeno. Nicméně zdá se, že je to užitečný krok směrem k, ke stanovení nějakých základních pravidel. Tak já myslím, že mám asi už málo času, bohužel můj telefon s časomírou se mi vybil, takže nevím. Každopádně musíme řešit několik konkrétních problémů. Za prvé, kdo má na starosti pojištění? To je velice reální, konkrétní otázka. Kdo nese profesní odpovědnost? A také, jaký orgán má provádět inspekce? Protože pokud dojde k nehodě, tak je to otázka bezpečnosti spotřebitele, je to otázka bezpečnosti pracovníka, nebo je to otázka veřejné bezpečnosti. Může to být eh, všechno trojí. Nicméně na národní úrovni eh, musí eh, příslušná místa rozhodnout, či je to starost. Teď mi zapípala časomíra, takže já končím. Děkuji vám. My nejsme zase tolik brutální, takže pokud chcete ještě něco říci, tak to klidně dořekněte. Děkuji, paní profesorko. A nyní dávám slovo panu Hevkin. Ano, děkuji, pane předsedo. Také vám chci poděkovat za to, že jste mě eh, pozvali. Ehm, a když člověk bydlí v Bruselu, tak není problém, že eh, je to až na poslední chvíli. Já mám eh, připraveno anglické diapozitivy, ale budu hovořit německy. První slide ukazuje v podstatě stejné ekonomické aktivity podstatě 60 let. Takže já bych chtěl využít eh, možnosti hovořit o některých chybách eh, z hlediska ochrany eh, zdraví při práci s ohledem na budoucnost. Takže jaké chyby tady můžeme dělat? Vidíme Eh, některé továrny, které v podstatě jsou velmi prázdné, ale lidé v podstatě nemizí. Oni musí nainstalovat tu techniku, musí vytvořit ten design. Ti lidé jsou jaksi v pozadí, takže tady dochází k změnám z hlediska forem práce. Ta druhá věc, na kterou bych chtěl poukázat, to je skutečnost, že to staré nemizí plně. Ty problémy, eh, které budeme řešit v budoucnosti, například ten prusečík lidí a robotů. Možná, že je to svým způsobem z hlediska výrazu nové, ale není to úplně nové, protože ty prusečíky mezi strojovým vybavením a lidskou práci existovaly již před stolety. A další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, ta spočívá v tom, že z hlediska sledování společnosti dochází velice často k jakési idealizaci některých stavů, situací. Když se podívám na sociologii průmyslu, tak tam se například, eh, jak si idealizoval Taylorismus nebo Fordismus a také postfordismus. Co je tady důležité? Důležité z hlediska ochrany při práci je uvědomit si, že možná tady existují určité dominantní formy, ale v konečném efektu máme vedle toho celou řadu forem, jako je například tradiční práce, která i nadále nás bude provázet v budoucnosti v průmyslu. Další slide. Doufám, že každý si to může dobře přečíst. Tady máme dvě čísla. A to je vlastně jakési východisko pro nás. Eh, musíme to zohlednit. Jednak jsou tady smrtelné úrazy v Evropě. Tady máme ty poslední údaje 3500 a pak zde máte druhé číslo. 160 tisíc úmrtí z důvodu profesionálních nemocí. Když se podíváme na tato čísla, tak vidíme ten výraz discrepancy a to je tedy určitý rozpor, na který se musíme zaměřit. A musíme se na to zaměřit z hlediska sledování nehodovosti a také eh, ochrany zdraví při práci. Musíme tedy vycházet z těchto tří přístupů. Když hovořím s partnery, tak eh, to právě využívám. Ostatně se k tomu ještě vrátím. Když se podíváme na dlouhodobý trend, tak vidíme, že eh, z hlediska historického vlastně se to přesouvá z těch smrtelných úrazů k eh, vlastně k chorobám chronického typu, to znamená například poruchy krevního oběhu, ale také Eh, nervové onemocnění, takže musíme se podívat, co přináší nové, nová zaměstnání. Tady se hovoří také o životním prostředí z hlediska té eh, medicíny, která se zabývá mm, právě profesními onemocněními. Samozřejmě, že zátěže nervového systému jsou tedy výrazné v těchto nových místech. Tady máme několik oblastí. Jednak je tady prostředí, počtu těch nových eh, pracovních eh, zaměstnání. To znamená v podstatě fyzikální záležitosti jako světlo, teplota, prostě také ergonomické aspekty, to je také druhá důležitá oblast, dále z hlediska materiálu, softwaru. A třetí velká oblast to je tedy eh, rakovina, nebo lépe řečeno problém rakoviny v této souvislosti. Pak tady máme oblasti, které musíme zpracovat zcela nezbytně. Musíme se podívat na mm, dobu práce. To je velice důležité také z hlediska lidí, kteří pracují doma. V podstatě mají eh, samozřejmě velkou svobodu, ale zároveň je tady velké nebezpečí. Pak je tady otázka těch nových dovedností, které podle ne všeho názoru by se měli sledovat také z hlediska ochrany zdraví. Potom je tady ta interakce mezi člověkem a vybavením, ale také eh, se musíme zabývat materiálem a nástroji, které používáme. Víte, že mm, například v logistice mm, používáme mm, některé materiály, některé nástroje, které jsou úplně novým zatížením pro lidi podstatě je to virtuální realita, kde eh, často se překračuje těch 8 hodin normální eh, práce, takže to je obrovská zátěž. Pak je tady další oblast, to znamená ochranné pomůcky. Ty ochranné pomůcky jsou už inteligentnější z hlediska zabudování elektroniky do tohoto osobního, do této osobní ochrany a také z hlediska ekonomiky pak tady eh, může být velký problém s osobní kontrolou. No a další oblast to jsou e, pracovní vztahy, pracovní poměr. Objevují se nové formy, týká se to například stavebnictví. Ve stavebnictví už máme prakticky všechny formy takzvaného prekérního zaměstnávání. Já nebudu tady hovořit o všech možných údajích, ale můžeme zcela jistě říci, že lidé, kteří jsou vysíláni nebo migranti, kteří pracují nebo kteří jsou v takzvané pozici brigádníků anebo jsou takzvané OSVČ nebo falešné osoby samostatně výdělečné, tak tyto osoby vlastně unikají z velké části právě pokrytí z hlediska ochrany eh, zdraví a také z hlediska školení v této oblasti. Když se podíváme na pracoviště a položíme se otázku ohledně ochrany zdraví a z hlediska budoucích e, situací, tak tady máme obrovské spektrum možných témat, které musí být zohledněny. A e, to je velmi důležité z hlediska perspektivy ochrany zdraví. Potřebujeme holistický přístup abychom v podstatě do toho začlenili všechny ty aspekty, to znamená legislativní aspekty, sociální partnery, ale také eh, podnikové záležitosti a také výrobce strojů a jednotlivých materiálů. Z hlediska sociálních partnerů tady máme možnost z hlediska eh, jaksi zásahu do kolektivních dohod a z hlediska implementace evropské směrnice, která nevždy funguje dobře. V některých podnicích jsou takzvané dobré podniky a špatné podniky, pokud to tak přímo můžeme říci. A co se týče politického prostoru, tak tady musíme mít eh, takzvaný systém časného varování a to velice často vychází právě ze strany těch sociálních partnerů. Když se hovoří například o robotice a o lidské práci, tak například v Darmstadtu už tento výzkum nebo tyto záležitosti běží. Je tady už tato praxe. Eh, sociální partneři musí být více začleněni do legislativních diskusí. A poslední bod, který mě napadá a který je velmi důležitý v této souvislosti, to je otázka eh, technologie designu. V mnoha oblastech je to velice důležité toto zohlednit, zvláště z hlediska životního cyklu těch jednotlivých produktů. A dále se musíme tedy zaměřit také na vývoj těch strojů, materiálů, nástrojů a dát to do eh, souvislosti s pracovištěm. Ten designový proces může být rozhodující, může mít v budoucnosti hm, jaksi rozhodující vliv na pracovní zátěž. My bychom si přáli, aby v této souvislosti existovalo jakési Evropské fórum pro sociálně technický design, kde bychom zavčas mohli reagovat na nové technologie, které se objeví a abychom se mohli zavčas eh, zabývat jejich dopady na Eh, pracoviště a na pracovní prostředí, abychom mohli spolu vytvářet tyto techniky. A úplně poslední bod. Je tady jedna věc, kterou postrádáme, eh, zvláště v horizontu 2020. Tam musí se hovořit o tom, jaký bude vývoj těchto pracovišť. V budoucnosti musíme stanovit, v jakých oblastech musíme provádět výzkum a kde jsou největší rizika. To musíme dostat pod kontrolu. Takže to je vše z mé strany. Děkuji vám za vaši pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Kristě Sedlaček. Doufám, že správně vyslovuji vaše jméno. Máte, prosím, slovo. Děkuji vám. Eh, děkuji za pozvání. Eh, ráda bych pře- uvedla přehled eh, o tom, co dělá naše agentura pro bezpečnost a zdraví v práci u pracovních míst nové generace. Pokud jde o takzvané tedy pracovní místa nové generace, tak především tady jsme eh, zahájili určité programy, na kterém se podělala paní Hughes. Zveřejňujeme eh, různé přehledy, průzkumy a texty různých odborníků. Eh, také pan profesor Kajurakas Univerzity v Turku zveřejnil text o používání robotiky a další článek, který se týkal uh, Eh, rizika a nebezpečí spojená s léčivy. Eh, te, všechny tyto zmíněné tři články jsou velice důležité, jsou ostatně k dispozici na našich webových stránkách. A co bylo cílem? Cílem bylo zahájit diskusy a zvýšit povědomí, eh, zejména u politiků, ale také u výzkumníků a sociálních partnerů o všech těchto aspektech a také diskutujeme s našimi sítěmi, to znamená jak na národní úrovni, tak i na mezinárodní úrovni a zjišťujeme, jakou zpětnou vazbu dostáváme od těchto partnerů. E, na, zejména na národní úrovni jsou tyto otázky spíše nové. Jen málo členských států začalo přemýšlet o politikách a strategiích v této oblasti. A samozřejmě Eh, změny eh, probíhají velice rychle a proto eh, politika OSHA je, musí být tedy velice aktuální. Začali jsme v prioritní oblasti, kde máme určité výhledy do budoucna týkající se horizontu 2025 v oblasti IKT. Budeme schopni předložit koncem roku 2017 zjištění v této oblasti. Co je cílem? Vyvineme takzvané potenciální scénáře vývoje do budoucna a to v oblasti IKT a OSHA. To znamená, že prezent, budeme prezentovat různé scénáře a doufáme, že tím umožníme politikům lépe chápat velké výzvy, které tady jsou, ale že také umožníme, aby byla přijata správná rozhodnutí, která usnadní diskusy o tom, jak co nejlépe eh, budoucí vývoj předvídat. Eh, profesorka Hughes a také pan Gering už hovořili o takových velkých výzvách v oblasti zdraví a eh, nemoci z povolání. Eh, máme tady Ano, další obrázek, prosím. Když hovoříme o mm, takzvaných nulových hodinách, tak tady Eh, zahrnujeme různé pracovníky, včetně mobilních eh, eh, pracovníků, kdy například nevíme, kdo odpovídá za posouzení rizik a jak monitorovat rizika, jak prosazovat uplatňování legislativy. Legislativa se může lišit v jednotlivých zemích. A také Eh, víme, to již je nynější situace, že vlastně lidé nemají jednu práci, jedno pracovní místo po dobu celého života. Eh, čili tady je také otázka, jak eh, vlastně i vysledovat historii různých vystavení rizikům. Dále je také třeba zmínit různé partnery či další spolupracovníky. Tady se hovořilo velmi správně o Hubru, kde není jasné vlastně, kdo tady za co odpovídá. Eh, zda je to například eh, majitel platformy, nebo zda je to klient, nebo sám pracovník a jaký je status takového pracovníka. Eh, dále je tady systém monitorování OSH, který není přizpůsoben těmto novým situacím a těchto pracovníků v nové ekonomice. A když hovoříme o výzkumu, eh, tak eh, vlastně ještě nejsou k dispozici statistiky či různé údaje o pracovnicích v nové ekonomice. Eh, ty nejsou dostatečně vedeni v různých eh, statistikách eh, či výkazech na rozdíl od klasických zaměstnanců. A potřebujeme také výzkum a další údaje o všech těchto různých typech pracovních podmínek. Co tedy je třeba udělat? Především vyjasnit eh, jednotlivé úlohy a jednotlivé odpovědnosti, jak už jsem řekla, zejména v tom trojuhelníku platforma, klient, pracovník. Dále eh, zvýšit povědomí o situaci a poskytnout určité pokyny pro OSH přizpůsobené těm situacím a potřebám pracovníků eh, na pracovních místech nové generace. Dále musíme také přemýšlet o tom, jak použít eh, nové nástroje mm, IT, a jak lépe komunikovat eh, s těmito pracovníky v oblasti eh, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V posledních týdnech Eh, jsme konstatovali, že je třeba zahrnout eh, tyto pracovníky nové generace do strategií, do vypracovávaných strategií a politik. Eh, na národní úrovni je to zcela nová věc, lépe řečeno, aspoň jsme neviděli, že by se to projevilo nějak hlouběji v diskusích na národních úrovních, v politikách na národních úrovních. To je třeba činit v úzké spolupráci se sociálními partnery. Samozřejmě, sociální partneři tady sehrávají velmi důležitou úlohu ale je zapotřebí se náležitě zorganizovat, abychom se přizpůsobili změnám. Eh, existují určité platformy pro kolektivní vyjednávání online. Začínají se tedy objevovat a používají stejné nástroje online. Jeden z příkladů je Eh, hnutí eh, evropských eh, pracovníků na volné noze, European Freelancers Platform. A pak je tady také skupina nezávislých pracovníků, tedy OSVČ. To je tedy takový jeden příklad a já ze své strany bych chtěla především zopakovat, že naše aktivity v této oblasti budou končit koncem roku 2017 a začátek roku 2018 a věřím, že budeme moci zejména politikům předložit eh, různé varianty eh, a také určitý obraz toho, jak by měla a mohla budoucnost vypadat. Je, aby tedy politikové mohli náležitě rozhodovat při znalosti věci. Děkuji vám za pozornost. Ano, splnila jste časový limit. Děkuji. paní Sedláček. A nyní dávám slovo Cliveu Flemingovi. Děkuji vám moc krát za pozvání. Jakožto národní regulátor musíme neustále hlídat, jaké výzvy přinášejí nové pracovní vzorce, nové praktiky a technologie. Spolupracujeme s dalšími aktéry v sektoru zdraví a bezpečnosti. Ve Spojeném království máme dlouhou historii bezpečnosti a zdraví na pracovišti a bývali jsme lídrem v řízení rizik a regulací. Uvědomujeme si ale, že nesmíme nikdy usnout na vavřínech. Nedávno premiérka Theresa May eh, eh, objednala eh, jakousi studii od předsedy eh, eh, Královské společnosti umění Matthew Taylora, která se bude zabývat eh, regulací pracoviště a praktikami a jak tyto se vyvíjejí v měnícím se světě práce. Žádáme od zaměstnavatelů, aby e, se starali o bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci. Ta rizika nemusí být v zákoně přímo jmenována. Je tady tedy prostor pro vytváření nových e, pracovních praktik a s nimi spojených nových rizik a technologií. Tento přístup e, je založen na principu, že je odpovědností dotyčných organizací pamatovat na rizika spojená se všemi pracovními místy, včetně pracovních míst nové generace a tato rizika efektivně zvládat. My jako regulátoři e, máme povinnost jim skýtat e, správnou e, úroveň dohledu a vytvářet sektorové týmy. Abych navázal na předchozího kolegu, mohu říci, že i v Británii je to tak, že zaměstnavatelé Eh, se musí postarat o to, aby i osoby, které s nimi nejsou v zaměstnaneckém vztahu, eh, nedoznaly újmy vlivem jejich chování. To je například také zajímavé pro pojištění živnostníků a dalších, kteří nejsou nutně eh, vázáni zaměstnaneckou smlouvou v rámci našeho výzkumu neustále hodnotíme dopad nových technologií a vzorců zaměstnání a staráme se o to, aby naše pokyny a instrukce byly vždy na základě aktuálních údajů je zapotřebí neustále přinášet ty správné pokyny v neustále se měnícím světě práce. Potenciální dopad na ty dříve typické eh, pracovní podmínky si žádají mezivládní přístup při zkoumání dopadu těchto pracovních vzorců a eh, praktik. Jakožto regulátor HSE eh, e úzce spolupracuje s dalšími vládními agenturami a často se zabývá zaměstnanci ve flexibilní ekonomice nebo takzvané prekérní ekonomice. Eh, a zkoumáme případy eh, porušování zákona, ale i případy obchodu s lidmi. Vydáváme pokyny o společných praktikách inspektorátu práce, aby byl zajištěn ten mnohoagenturový přístup. Technologické změny eh, přinášejí eh, určité novinky, které umožňují lidem pracovat flexibilně a z toho mohou těžit zaměstnavatelé i živnostníci a přispívat tak k ekonomickému růstu. Eh, Pracovní platformy sice nejsou takové jako v minulosti, to ale neznamená, že nepřinášejí žádná e, zdravotní rizika. Vždycky jde o to, tato rizika zvládat a zvládat je úměrným způsobem. Já nebudu zabíhat do otázky zaměstnanců versus živnostníků, což je e, jinak velké téma v té takzvané gig economy. E, předchozí řečnice zmínila některé krize, které probíhají v Británii. To otázka pro někoho jiného. Každopádně my tedy se zabýváme zdravím a bezpečností při práci a to zejména situací v terénu. Jsme regulátoři a vydáváme pokyny ohledně eh, zdravotních rizik pro každého, nenutně pouze těch, kteří jsou v zaměstnaneckém vztahu. Různé způsoby pracování samozřejmě vytvářejí různé faktory. Například zaměstnavatel eh, se musí postarat o eh, vyhodnocení rizik, a to včetně osob, které pracují z domova. HSC se domnívá, že eh, je nutný smysluplný a rozumný přístup k hodnocení takovýchto rizik. Eh, rizika pro pracovníky z domácnosti a dalších v gig economy zůstanou patrně nízká. Například lidé, kteří eh, vykonávají běžnou administrativní práci na notebooku, tak tam hlavním problémem bude otázka kvality obrazovky tady není legislativu nijak těžké naplnit. Naše pokyny jasně odlišují tyto pracovníky od jiných pracovníků z domova, kteří používají například stroje, šicí, vybavení a tak dále. Kromě práce z domova musíme hlídat především také to, že pracovníci v mnoha sektorech, včetně těch velice rizikových, jako je stavebnictví, Eh, musí také přistupovat na flexibilnější pracovní vzorce. Kromě toho určité skupiny eh, musí upravovat své pracovní vzorce, jako jsou eh, agenturní pracovníci nebo migranti. Podle výsledků průzkumů jsou také neuměrně zastoupení mladí lidé, staří lidé a lidé s postiženími v nestandardních formách práce. Například mladý člověk může mít několik pracovních míst najednou, a čím dál více se využívá eh, práce na zkrácený úvazek. Nicméně eh, pevně věříme, že současná legislativa Velké Británie a politika HSE má eh, kapacitu na to, aby tato, tyto problémy odstranila. Poskytujeme instrukce a pokyny zaměstnancům i zaměstnavatelům i těm skupinám, které jsem zmínil a dalším zranitelným skupinám. Tyto pokyny budeme vydávat i nadále eh, v rámci hodnocení rizik, které se ještě objeví. Eh, naším největším problémem eh, je předat naše informace lidem, kteří je potřebují v době, kdy je potřebují. To není nový problém, to byl vždycky problém v otázce bezpečnosti a zdraví při práci. Být na místě v pravou dobu, v pravý čas, na pravém místě v pravý čas. Odhaduje se, že při eh, zavádění nových pracovních vzorců, eh, to, že to je možné odhalit podle několika indikátorů při eh, inspekcích. Takovéto indikátory, jako například nedostatečné školení, jsou součástí každé inspekce a každé politiky. Zaměstnavatele, kteří identifikují bezpečnostní zdravotní riziko, včetně těch, které plynou ze změn na pracovišti, mohou kontaktovat poradní tým HSE anonymně, pokud chtějí, pokud, nejsou, pokud to nedokáží vyřešit se svým zaměstnavatelem. Kromě toho HSE ve spolupráci s Kongresem odborových svazů TUC vytvořil jaksi vysokorychlostní kanál pro eh, vznášení stížnosti tohoto typu jménem zaměstnanců. E, kromě toho e, neustále e, sledujeme potenciální dopad složitých vědeckých a technologických vývojů. Například se čím dál více využívají nanomateriály v nových oblastech a nových produktech. HSE to vnímá, přestože nanomateriály nejsou nijak nové. Některé se vyskytují přírodně, například při sopečných výbuších. Nicméně nové aplikace nanomateriálů mohou přinášet nová rizika, kromě toho, že zcela bez pochyby přinášejí ekonomické a technologické příležitosti. HSE a kolegové z Laboratoře bezpečnosti a zdraví zdraví budou eh, podporovat výzkum v této oblasti, jako je projekty EU Nano. A momentálně se domníváme, že eh, regulační rámec ve Spojeném království, jehož součástí je eh, zákon z roku 1974 a nařízení o kontrole látek škodlivých zdraví, je dostatečný k bezpečnému zvládání vyráběných nanomateriálů. Budeme ale i nadále monitorovat adekvátnost tohoto právního rámce v rámci rámci, eh, v rámci nařízení REACH. Závěrem bych chtěl říci, že si uvědomujeme, jaké výzvy přináší ta nová gig ekonomika, ale pevně věříme, že máme dostatečně flexibilní právní rámec k tomu, aby tato rizika pokryl. Musíme nicméně zůstat ostražití, pokračovat ve výzkumu a analýzách a investovat do eh, vývoje eh, pokynů a instrukcí pro bezpečnost při práci a e, tímto vám děkuji za pozornost. děkuji, pane Flemingu. A posledním řečníkem na mém seznamu je v neposlední řadě profesorka Elke Van Hoof. Prosím, děkuji vám. Je mi velkou ctí, že mohu tady být a hovořit o svých zkušenostech. Za posledních 15 let jsem hovořila s celou řadou eh, lidí, kteří pracují v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Eh, také jsem provedla řadu výzkumu o tom, jak lidé reagují. A tomu se chci věnovat ve svém vystoupení. Eh, pak lidé jsou samozřejmě mnohem zranitelnější, když čelí novým výzvám. A teď máme právě eh, projekt, který zkoumá otázku eh, spojenou s prácemi místy nové generace a na to o tom, jak lidé reagují v těchto situacích. Naše organizace sociálního zabezpečení se na tom také podílá. Já myslím, že to je velké téma, které bude velkou výzvou ještě celou řadu let. Eh, Pracovníci, o kterých hovoříme, jsou stále eh, početnější a početnější. Jejich eh, počty narůstají opravdu velice rychle. A je tady celá řada otázek, které se týkají i psychologického zdraví. Například eh, někteří berou psychotropní látky, aby zvládli celou situaci. A souhlasím také s těmi otázkami, které tady již zazněly od mých kolegů. A chtěla bych zdůraznit ještě jednu důležitou věc. Není eh, ještě dost věcí známo o tom, jak eh, lidé prožívají tyto situace eh, jak pracují a jak cítí, jsou situace, když pracují v takzvaných gig pracích. Eh, jak, se to, jak to dopadá na jejich psychologické eh, prožívání, jak to dopadá na jejich vztahy s dalšími lidmi a jak eh, se oni cítí jako členové určité soudržné komunity. Je tady celá řada eh, věcí ještě neznámých. Posuzování tedy rizik eh, se zaměřuje na situace, na které ještě nejsme zcela eh, připraveni. Já mohu říci, že vidíme v této situaci tyto problémy. Není to dostatečně proaktivní to znamená, že spíše reagujeme ad hoc, když se ten problém objeví, než abychom měli nějakou připravenou strategii. To je právě ta otázka, jak se přizpůsobit nepředvídatelné situaci, nepředvídatelnému vývoji na vašem pracovním místě. A mm, potřebujeme eh, vědět, co funguje dobře, nejen co funguje špatně, abychom právě měli určité strategie, které by řešily takovéto situaci. Eh, další věc, kterou chci eh, zdůraznit, je otázka, jak důležitá je rozmanitost, diverzita. Eh, potřebujeme opravdu velké množství různých dovedností, abychom zvládli tyto nové technologie. To také přináší nový přístup k mm, struktuře, v jaké pracují určité mm, struktury, například banky v Belgii Banky v Belgii dosahují eh, velkých zisků, ale je to vykoupeno tím, že je třeba eh, zvládnout celou řadu nových dovedností a vlastně Eh, to do jisté míry i vylučuje zhruba třetinu těch starších eh, pracovníků. To znamená, že vlastně lidé, kterým je více než 45 let v tomto prostředí, už jsou lidé, kteří eh, nemají nové dovednosti a nejsou schopni se jim dostatečně rychle učit. Je to vlastně nejen otázka z, uč změny jako takové, je to opravdu radikální změna, jako změna tisíciletí. A to má samozřejmě své dopady, své dopady na sociální systémy, své dopady na eh, otázku ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Nejsme připraveni na všechny tyto výzvy právě proto, že nemáme dostatek znalostí o tom, jak situace vypadá a jak se dále vyvíjí a jaké eh, dovednosti lidé potřebují. Navíc ještě narážíme na dvě různé generace. Aspoň já to tedy takto mm, eh, vidím. Jsou to lidé, eh, kteří mm, jsou už vlastně jakoby trochu mm, za horizontem, nebo ty, kterým říkám vintage generation a e, otázka té, tě lidí, kteří pocházejí z generace, kdy se rodilo hodně dětí, baby boom generation. A e, Generace tedy budou vidět, jak se dále věci vyvíjejí. Ta novější generace e, bude schopná určitou dobu držet krok, ale um, doba, za kterou zpracujete výzkum a zveřejníte ho, je doba relativně dlouhá, po které už může být zase realita úplně odlišná, může se už vyvinout mnohem dále a také um, lidé, řekněme ze starší generace, si představují ideálně, že nastoupí do práce a tuto práci budou zastávat celý život. Eh, ale když vidíme, jak se velice rychle digitalizuje svět, eh, například eh, v různých veřejných, veřejnoprávních orgánech, tak vidíme, že opravdu lidé se zoufale snaží maximálně dodržet krok s tímto velmi rychlým vývojem technologií ale konstatujeme, že zde reagují spíše ad hoc, reagují na konkrétní situaci. Nikoli, že by reagovali proaktivně prostě určitým způsobem pracovali 30 let a myslí si, že dalších 15 let budou moci zase pracovat eh, stejným způsobem. Zatímco ta mladší generace, generace mezi 15 a 40 lety, eh, ta eh, ví, že to nebo ta je schopná se rychleji přizpůsobit. To je třeba také brát v úvahu, když se vypracovává evropská um, legislativa. A myslím, že by bylo dobré, kdyby například i Evropský parlament tady zejména kladl důraz na osvědčené postupy, dobré zkušenosti v této oblasti, uh, na to, jak uh, dospět k tomu, aby lidé věděli, jak reagovat, protože to je také určitý ochranný faktor uh, pro tyto pracující. A Abych eh, to schrnula, nebudu opakovat to, co už tady zaznělo od kolegu. Chtěla bych zdůraznit, že prostě potřebujeme nové ukazatele v monitorování. Budeme potřebovat eh, také novou úlohu eh, pro sociální partnery a budeme potřebovat zjistit, jak novým způsobem získávat poznatky, naše pozorování, Eh, už dnes už nestačí vycházet eh, ze zpráv, tak, tak jak jsme na to byli zvyklí dříve. Eh, potřebujeme mít opravdu proaktivnější přístup. Myslím, že opravdu potřebujeme zjistit, jaká je situace a reagovat na ně, abychom eh, zkoumali tuto věc ne na individuální úrovni eh, jednoho pracovníka, ale také na úrovni celého kolektivu, celé skupiny pracovníků. Děkuji. Thank you so much, Professor Van Hoof. I think, uh, Děkuji, paní profesorko Fanhoff, děkuji vám všem za eh, velice kvalitní komentáře do této debaty. Eh, nyní dáme prostor otázkám a eh, komentářům. Už mám přihlášené dva kolegy, Žerom Lavrie z EPP, prosím. Hlásil jste se? Ano, pane předsedo, já bych chtěl také poděkovat řečníkům za kvalitu jejich vystoupení a za předpoklady jaksi výzkumných studií, které jsou dosti poučné mm, z hlediska toho, jakým způsobem přistupovat e, k bezpečnosti práce z hlediska nových forem zaměstnavatelnosti a zaměstnávání. Já sdílím to znepokojení které tady zaznělo. Myslím si, že je to diskuse, která by se měla rozšířit také ohledně eh, dopadů, které se projevují až po práci, i když to nesouvisí přímo s tímto tématem. Ale co se stane? Například, jeden z řečníků o tom hovořil, když eh, bude eh, člověk přecházet z pracovního světa do důchodu. A e, samozřejmě ty kariéry budou mnohem chaotičtější a budou tam různé sekvence v porovnání s těmi e, klasickými místy, které jsme měli v průmyslu, kde vlastně jste měl stále stejného zaměstnavatele. Takže podle mého názoru tady budou velké problémy, které se objeví. A ono se to netýká jenom těch lidí, kterým je více než 40 let, ale eh, také se to týká těch, kteří jaksi dosáhnou tohoto věku eh, později, za několik let a jaké dopady to bude mít z hlediska bezpečnosti. Takže to je určité znepokojení, které mám. A myslím si, že na úrovni Evropské unie bychom měli mít eh, povinnost zde pracovat, i když eh, samozřejmě je to otázka také eh, jaksi kompetencí států a Evropské unie. Po celá desetiletí jsme se snažili zajistit konvergenci pracovního práva z hlediska dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví u pracujících. A to v ekonomikách, které se eh, rozvíjely odlišným způsobem. Já myslím, že bychom si uspořili čas z hlediska těch nových typů zaměstnání, kdybychom co nejrychleji vypracovali jakous, jakýsi společný právní korpus, který by se potom uplatňoval a přizpůsoboval jednotlivým členským státům, spíše než postupovat opačně, tak jak jsme to dělali v minulosti. A to stálo mnoho času. Je lepší anticipovat tyto věci, než stále běžet jaksi v určitém spoždění za nimi. Bylo by dobré tedy harmonizovat, než e, opačně postupovat. To znamená, nejde tady o to, abychom Eh, měli vyloženě harmonizující linie, ale jde o to, abychom tady měli určitý základ, který by umožnil členským státům nevymýšlet to, co už je vymyšlené. My jsme zatím na začátku těch nových pracovních příležitostí, i když to postupuje velice rychle. Víte, že celá řada povolání před pěti nebo deseti lety vůbec neexistovala, takže to je určitě zajímavá práce, která by měla jak se probíhat na úrovni našich institucí a i by bylo vhodné eh, svým způsobem eh, se zamyslet také nad principem subsidiority, to znamená neprosazovat za každou cenu některé přístupy našim partnerům. Takže to je vše, co bych těmto předpokladům řekl. Děkuji. Steinruck? Za SD paní No, krát děkuji vystupujícím. Pokud jsem to dobře pochopila, takže vy nám vlastně stanovujete určité domácí úkoly, které spočívají v tomu, abychom řešili nevyřešené úkoly a podívali se také na budoucnost. Jste hovořili například o právním statutu, o těch takzvaných OSVČ, tedy nezávislých pracovnících. Já se domnívám, že i když patřím k té generaci vintage, tak si myslím, že je mým úkolem jak si varovat nebo ochránit ty mladé, mladé lidi, aby nějakým způsobem neutrpěli škody a slepě se tedy přehnaně nevěnovali tomu zaměstnání. Já si myslím, že bychom měli dokázat eh, hledět do budoucna a zajistit ochranu zdraví pracujících. A v současnosti, když se podíváme na náš digitální trh, tak vidíme, že tady je opravdu problém těch takzvaných nezávislých pracovníků a jakým způsobem zajistit jejich zastoupení z hlediska ochrany zdraví eh, práce. To se samozřejmě týká tohoto výboru, ale i jiných výborů, protože je to problematika právě těchto OSVČ. Pak je tady pracovní doba to je také problém. Samozřejmě, že pracující jsou rádi, když mohou pracovat flexibilně doma, ale na druhé eh, straně eh, máme také velké náklady, které vznikají mm, v této souvislosti. A co se týče room office, tak eh, tady je otázka, jak přistupovat k té práci doma. Tak ten zaměstnavatel vyžaduje, abyste měli obrazovku, aby v podstatě jste si pořídili eh, to laciné vybavení, tedy laciné v úvozovkách. To znamená, eh, jakým způsobem by se eh, mohly tyto záležitosti vůbec kontrolovat, když to probíhá doma. Ten pracovník musí být patřičným způsobem tedy vybaven, ale jde o to, abychom v podstatě mm, nevytvářeli také příležitost eh, obcházet některé nezbytné náklady, které by zaměstnavatel měl mít. Eh, dnes je snaha to zjednodušovat. Říká se, ano, práce doma, je, to je krásná věc. I, eh, ale já jsem také takto pracovala, ale v podstatě můj zaměstnavatel mi adekvátně vybavil moje pracoviště doma. Takže to je otázka této Eh, problematiky. Pak je tady problematika nových technologií. Tady jsme všichni tak trošku bezradní, jak to v konečném efektu bude vypadat. Samozřejmě já jsem byla u těch různých firm, eh, Max Planck, Daimler a mm, také jsem si zkoušela eh, některé ty pomůcky, jako třeba brýle v těchto provozech, ale Myslím si, že tady máme opravdu úkoly, které musíme ještě splnit. Já už se zabývám několik let touto záležitostí. A myslím si, že bychom měli zde stanovit určité limity, určité hranice eh, z hlediska i sociálních partnerů a z hlediska kolektivní dohody. Eh, v Německu eh, dochází v částečně k porušování některých tarifů, které byly stanoveny z hlediska kolektivních dohod. Takže tady já popravdě řečeno jsem očekávala, že nám dáte konkrétnější zadání. Jistě pracovní doba, to je jedno z témat. Eh, je to otázka flexibility. Potom kontrola práce. Pokud budeme mít v budoucnosti čím dál více zaměstnanců doma, kteří budou pracovat doma, tak bych se nyní v této souvislosti obrátila na všechny panelisty a zeptala se z hlediska této perspektivy, jaký právní rámec bychom tady měli vypracovat, nebo jaký přístup k této záležitosti z hlediska právního statutu, vedle všech těch ostatních otázek, které jsem uvedla. Děkuji a teď eh, dáme slovo Helze Stevens. Děkuji, drazí kolegové. Já bych chtěla nejdříve poděkovat všem odborníkům za jejich vystoupení. A e, v této souvislosti mám několik otázek, které bych vám ráda položila. E, myslím si, že ta výzva je tady stále aktuální. E, pracující měli bez sebou, mezi sebou konkurenci pouze na národní úrovni. Ale v budoucnosti tato eh, konkurence bude fungovat eh, v mezinárodním měřítku, zvláště z hlediska eh, digitální ekonomiky. Jaká pravidla tady budou platit? Budou to belgická pravidla, evropská pravidla, nebo čínská, nebo severoamerická? To jsou velmi důležité otázky. Jaká pravidla budou se uplatňovat v budoucnosti? a budou se definovat na evropské úrovni nebo mezinárodní úrovni. Myslím si, že bychom se měli zabývat těmito otázkami. Další otázka. Jakou přidanou hodnotu může přinést Evropská unie v rámci těchto dovedností a z hlediska tzv. flexibilních zaměstnání je možné lépe zohlednit potřeby zaměstnanců a zaměstnavatelů, je možné je skloubit anebo se budou brát v potaz pouze zájmy zaměstnavatelů? Uh, Děkuji a teď bych eh, rád položil otázku já, jakožto zástupce frakce ALDE. Eh, chtěl bych navázat na dva předchozí kolegy, protože i já eh, bych se chtěl zeptat konkrétněji na to, co můžeme udělat my Profesorka Fanhoff eh, správně řekla, že ti z nás, eh, kterým bude 50, jsou patrně ztracené případy, což je poněkud depresivní, protože tady v parlamentu je nás poměrně hodně. Možná budeme potřebovat více mladých lidí eh, mezi zákonodárci k tomu, abychom mohli něco udělat a abychom pochopili, eh, o co tady vlastně běží a co je v sázce. Eh, vy jste řekla sama, že můžeme identifikovat vizi a eh, usnadňovat dobrou praxi, dobré praktiky, takhle jste to, myslím, řekla. Mohla byste to ještě více rozvést, protože to je možná klíčové pro zdejší diskuze. Zda můžeme tedy vytvářet legislativu nějakým způsobem, anebo uh, máme být vizionáři a přinášet určité vize. Takže mohla byste rozvést toto, to bych byl velice rád. A potom dále, já vám dám čas potom nakonec. Pak tu máme ještě několik dalších otázek. Pan Martin za SD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přišel pozdě, ale měl jsem přece jenom čas ještě odposlechnout některé experty. A velice mě Eh, zaujala tato vystoupení. To je tam jeden prvek, který mě zvláště zaujal. Sociální interakce, která chrání také pracující, kteří pracují v některých špatných pracovních podmínkách. Já bych chtěl přinést to určité svědectví mojí vlastní zkušenosti. Já pocházím z pracovního světa, kde spolupracují tisíce lidí, je to základní, těžký průmysl a e, bylo to vždy nebezpečné a i nadále je to nebezpečné, ale síla toho kolektivu je v tom, že nejenom eh, jsme tedy společně zajišťovali produkci, ale také jsme zajišťovali ochranu kolegů. Věnovali jsme se stejně kvalitě výrobků, které jsme vyráběli, a stejně jsme se také eh, věnovali jaksi podmínkám eh, našich kolegů. V současnosti máte mnoho podniků, které upřednostňují izolovanou práci eh, zaměstnanců, protože chtějí zisky, chtějí snižovat náklady a eh, chtějí v podstatě bojovat v uvozovkách proti vysoké ceně práce. Takže v z mé vlastní zkušenosti bych chtěla říci, že velmi užitečný stroj pro kávu. Tam totiž lidé nejenom si odpočinou a udělají si kávu, ale to je také to místo, které je velice důležité pro výměnu názorů, pro to, aby se zajistila dobrá praxe. A teď už není čas ani na toto. Já vnímám, že ta izolovanost pracujících je čím dál větší požaduje se na nich čím dál více, je nás stále méně a to má za důsledek, že e, počet těch i smrtelných úrazů roste. Proč? Protože když jste sám ve své práci a jste ponořen do této práci, nemáte kolegy, kteří by vám řekli, pozor, tady je to nebezpečí. My jsme skutečně posedlí produktivitou a výrobou a také proto, že tady máme svoje vedoucí. A pak jsou tady zaměstnání nové generace. Existují někteří zaměstnavatele, kteří pochopili, že eh, je důležité, aby pracující se cítili dobře eh, a, pracovali v dobrých podmínkách. Podívejte se, co je u Facebooku, co je u Google, co, jak fungují ty takzvané open space. Není to jenom eh, prostor, kde lidé nediskutují, kde by byly jenom počítače. Ne, jsou tam také místa, kde lidé diskutují, povídají si. A co se zjišťuje? Zjišťuje se, že produktivita je větší a ta práce skupiny má lepší výsledky. V 70. letech se žádalo na zaměstnancích, aby nepřemýšleli, aby jenom vykonávali. A v podstatě produktivita se příliš nenavyšila. Teprve v momentě, kdy Eh, eh, zaměstnavatel řekl, ano, eh, zajistíme, aby zaměstnanci byli společně, aby vymýšleli a produkovali nové myšlenky. A získáme tím nejenom produktivitu, která bude vyšší, ale zlepšíme také pracovní podmínky. Já chci tedy říct si z hlediska těch zaměstnání nové generace, abychom dávali pozor na to, abychom jaksi nevytvářeli určité iluze z hlediska těch nových pracujících, že jsou opravdu alfa a omegou dobrého fungování podniku. Já jsem si jist, že musíme zdůrazňovat sílu kolektivu. A moje obavy spočívají v tom, že právě u těchto nových zaměstnání dojde k jakési heroizaci té individuální práce jednotlivce. A přitom bychom měli zdůrazňovat kolektiv. A to by mohlo vést k větším rizikům i z hlediska zdraví. Vidíme to také například v nárůstu té práce doma. Vidíme také, že je mnoho OSVČ, kteří pracují, není tady žádná hranice pracovní doby. A tudíž já bych vás chtěl jaksi inspirovat k tomu, abychom se zamysleli nad tím, že by nemělo vznikat jakési nové pracovní otrokářství, kde by se zhoršovaly tyto pracovní a lidské podmínky. A Evropa by mohla právě sehrávat velkou úlohu v zabránění této izolace pracujících. Měli bychom dokonce zakázat tuto izolovanou práci. Thank you. And... Děkuji. A poslední na mém seznamu je paní McIntyre. Děkuji vám, pane předsedo. Tak jako ostatní, já bych chtěla poděkovat všem dnešním řečníkům. Bylo to velice zajímavé slyšení velice mě zarazila profesorka Van Hoff, která řekla, že eh, nedostatečně evidujeme, co vlastně funguje, co běží dobře. Zdá se, že naše schopnost sdílet osvědčené postupy a učit se z toho, co funguje, je velice důležitá. Místo, abychom pouze hledali, co je kde špatně. Já tedy doufám, že váš přístup se bude dát začlenit do všeho, co eh, budeme dělat. Podle mého názoru někdy nerozlišujeme mezi hodnocením rizika a zvládáním managementem rizika eh, je naprosto v pořádku vyhodnocovat eh, rizika. Eh, máme zákony, které říkají, že musíme vypracovávat posuzování, hodnocení rizika, vyplňovat formulář, uchovávat ho, udržovat ho. Takže je velice důležité, zda máte formulář hodnocení rizika eh, někde v kartotéce, ale už méně důležité je, jestli ta rizika skutečně zvládáte a jestli zaměstnanci jsou zdraví a v pořádku. Takže já bych byla ráda, kdybychom kladli větší důraz spíše na ten management, než na to, jestli máme vyplněné správné formuláře. Podle mě je velice důležité, abychom my, zákonodárci, vytvořili určitý legislativní rámec, který doufejme by byl odolný vůči budoucnosti, abychom nemuseli legislativu neustále znova otvírat, ale aby to byl model, který bude schopný se vypořádat s novými riziky, které poplynou z nových technologií. myslím si, že ten britský přístup má jako obecný princip to, že ti, kdo vytvářejí rizika, eh, jsou také odpovědní za zvládání tohoto rizika. Je důležité, aby organizace, které vytvářejí rizika ve spojitosti s pracovními místy všech typů, včetně, těch, eh, no, no včetně té nové generace a nových technologií, tak tyto organizace mají za úkol zajistit eh, zdraví a bezpečnost těch, eh, které to postihuje, svých zaměstnanců. A e, já bych byla ráda, kdyby tato odpovědnost ležela e, zcela stabilně na těch, kdo vytvářejí rizika. To jsou ty organizace, které e, musí nést odpovědnost. Zaměstnavatelé tedy musí zvládat všechna rizika, která ohrožují bezpečnost a zdraví jejich zaměstnanců a také těch osob, které jsou postiženy činností, kterou dotečná firma vykonává. E, u toho nemusíme konkrétně říkat, musíte dělat to a to, e, nebo e, teď jsme právě objevili nové riziko, které vzniklo, ale spíše bychom měli vytvořit rámec, který by zajistil patřičnou ochranu každému. Právě k tomu zákony jsou. Ta bezpečnost je požadavek a je na těch, kdo rizika vytvářejí, aby je také zvládali. Děkuji, paní McIntyre. A teď se dívám na panelisty, kdo si vezme slovo jako první. Některé otázky byly položeny paní Van Hoff, ale potom i dalším. Můžeme začít panem Geringem? Yes, thank you, Chair. Uh, briefly, ano, někteří eh, tazatelé eh, žádali, abychom předkládali více návrhů. Ano, určitě. Evropský parlament může udělat celou řadu věcí. Samozřejmě je tady eh, otázka směrnice, což je velice dobrý nástroj pro organizování pracovních podmínek, ale myslím, že tady je málo pravděpodobné, malá naděje, že bychom měli nějaké zlepšení. Máme eh, například směrnici o pracovním čase a ta stanovuje určité věci. Tady se těžko asi něco změní. Organizace toho pracovního času pro ty, kdo pracují eh, doma, online. To je velice důležité, také otázka určitých rizik, posouzení rizik. To je velice důležité pro situaci dnes i pro situaci zítra jak eh, můžeme tyto věci sorganizovat. Já myslím, že není eh, nutné eh, revidovat směrnici, ale zvážit situaci těch, kdo nepracují v prostorách určitého podniku či firmy, ale pracují doma. Již teď máme ten problém, že malé podniky neprovádějí posouzení rizika. V, to je, v principu, co bylo na mém prvním diapozitivu, budou nové situace, ale to neznamená, že ty staré situace změní. Dokonce i v automobilovém průmyslu stále ještě máme eh, ten problém, že někteří pracovníci v některých fázích výroby pracují, takže mají, musí mít ruce zvednuté nahoru. A Eh, já myslím, že další bádání, další výzkum a další programy do horizontu roku 2020 by se měly zaměřit především na eh, to, jak zlepšit ty existující problémy. Další věc, kterou potřebujeme, změna v pracovních podmínkách se zrychluje. My to vidíme ve stavebnictví. Před 50 lety eh, tady prostě byly věci eh, stabilní, používalo se málo chemických látek. Dnes se eh, velice věci mění a mění se stále rychleji a rychleji. Přichází stále nové a nové inovace do stavebnictví. Hovoří se dnes o takzvaných smart houses, o chytrých domech. A to samozřejmě přináší i nová možná rizika. Totež se týká chemických látek. Je tady stále stejné množství starých problémů, ale přidávají se k ním nové. A už teď můžeme celou řadu věcí definovat. Mnozí z vás eh, například pracují ve vlaku nebo pracují někde v čekárně na nádraží. Ty pracovní podmínky asi tam nejsou moc dobré. Co s tím můžeme udělat? pravidelné posouzení či pravidelné vyhodnocení některých směrnic s přihlédnutím k tomu, jak se mění pracovní podmínky, by bylo na e, místě, například Screen Directive e, tedy práce s obrazovkou. Tato směrnice by měla být mnohem konkrétnější a měla by mm, se zaměřit na ty základní technologie, které se to projeví. To je tedy můj názor a nechci opakovat to, co si myslím, že především by bylo důležité zorganizovat fórum na celoevropské úrovni zaměřené na pracovní e, místa zítřka a soustředit se na všechny nové technologie. Pokusit se, jak je od začátku možné ovlivnit nově přicházející technologie. Děkuji. Děkuji. Ano, já prosím jenom o stručnější odpovědi další řečníky. Ano, já myslím, že tady je takové jedno společné téma, velmi zajímavá otázka která asi ve zkratce eh, se týká otázky udržitelnosti pracovních míst. Protože teď se zdá, že ta pracovní eh, místa se stále více více rozpadají na takové částečné dílčí eh, pracovní operace a dě, pracovníci se stále snaží e, zvládnout všechno, aby provázali to přeskakování z jednoho úkolu na druhý. A to si myslím, že je velice těžké v takové situaci konzistentně plánovat. E, jak plánovat vůbec, když nevíte, kde budete příště e, pracovat, ale současně je velice těžké plánovat celou tu profesní dráhu. E, a tedy jaké dovednosti je třeba eh, zdokonalovat dále, měnit, abychom se připravili na tu budoucnost. A eh, také vlastně to plánování té celoživotní pracovní dráhy. Jestliže se takto ekonomika velice šíří, tak jak se šíří, a to se stále zrychluje, Eh, tak je to vlastně otázka, eh, jak to pak bude, kdo pak bude platit vlastně i eh, ty penze. Potřebujeme plánovat více do budoucna. Potřebujeme mít určitou předvídatelnost a stabilitu těch pracovních míst. Čili to je všecko také součástí toho velkého sociálního stresu, který se projevuje. Lidé Ehm, a jejich, ehm, jejich prostě pocit štěstí je velice vázán na to, jak stabilní se cítí ve své práci. Budou mít tu práci za týden, za měsíc, za rok, budou stále mít ještě tu práci. Čili ta otázka té stability, ta je velice důležitá. Děkuji. A nyní prosím paní Sedláček. Tohle je tak eh, obrovské téma, eh, o kterém diskutujeme. A právě tak otázky byly poměrně různorodé. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co jsem už vysvětlovala ohledně našich prognostických aktivit. Já mám dojem, že my, tedy lidé, kteří se zabývají bezpečností a zdravím při práci, politikové i badatele, v podstatě nevíme, jaké jsou potřeby jaké potřeby mají ti, kdo vykonávají práce nové generace. Právě tak si myslím, že eh, i ta politická eh, úroveň je tak trošku v koncích a v nesnázích, protože diskutuje se o tom eh, teprve několik let, déle možná ne. Takže po, po, pořádně se neví, jaká legislativní rozhodnutí je třeba učinit. A proto já bych chtěla navrhnout, doufám, že vám to pomůže, že prostřednictvím vývoje scénářů neboli zkoumání různých eh, aspektů sociálního, eh, školského, eh, politického, sociologického a tak dále, tak všechny tyto aspekty je potřeba proskoumat a identifikovat potřeby. Tady jsou ty vývoje obrovsky rychlé a až budou existovat určité scénáře, tak je potřeba zjistit, jaké jsou ty hnací faktory a čím je potřeba se zabývat v nejbližších letech. To také pomůže zacílit diskuzi a rozhodování správným nebo doufejme správným směrem. Mohu tedy jedině navrhnout že v roce 2017, v druhé polovině roku 2017 mohu předložit výsledky, ty jednotlivé scénáře a pak uvidíme, jak na tom jsme a jaké jsou ty potřeby. Paní Steinruck se ptala na konkrétní řešení, žádala konkrétní řešení, já s tím souhlasím. My do své práce začlenujeme i praktická řešení týkající se organizace práce E, pro všechny zaměstnance, takže my, my známe všechny aspekty, ale e, když hovoříme o práci nové generace, tak to musíme vnímat v úplném e, kontextu a hledat odpovědi na to, co bude v nejbližších letech potřeba. Děkuji. Pan Fleming by chtěl ještě něco říci? Dobře. Děkuji vám. Je to velice zajímavá debata samozřejmě nesmírně obtížné téma. Já souhlasím s eh, mnoha kolegy, kteří hovořili přede mnou. Eh, já si myslím, že eh, by bylo zapotřebí přesnější regulace. Například směrnice o obrazovkách je zastaralá, už příliš nefunguje. Takže to, to je případ nařízení, které není odolné vůči budoucnosti. Možná bychom se měli spíše vrátit k obecne, obecnějším formulacím, obecnějším předpisům, které by byly odolné vůči budoucnosti a které by umožnily zaměstnancům, pardon, zaměstnavatelům eh, dělat více pro zaměstnance, kteří jsou eh, postiženi danými riziky. To je model, o který se pokoušíme ve Spojeném království. A na evropské úrovni eh, je fascinující, že my sdílíme osvědčené postupy agentury eh, odvádějí skvělou práci a eh, práce na stresu přináší zlepšení. Eh, tady to funguje na evropské úrovni, tady nutně nepotřebujeme další regulaci. S tímž by ale ne každý souhlasil, to naprosto připouštím. V terénu už se leco zděje, kolegové zmínili Google a další. A měli bychom se tedy zamyslet nad tím, co funguje přímo v terénu a měli bychom to sdílet a rozšiřovat, což je něco, co nám příliš nejde. Další kolega hovořil o tom, co lidé vlastně chtějí, co potřebují a na to reagovat a nabízet jim řešení, což ale my jako regulátoři příliš neděláme, my se zabýváme výzkumem. Nicméně ve světě, ve kterém žijeme, je potřeba jednat mnohem rychleji. Spousta řešení existuje, praktiky existují u odborů, u zaměstnanců, existují a naším úkolem je lépe šířit. Děkuji, už nám trochu dochází čas. Zbývají nám dvě minuty. Profesorka Fanhoff, prosím. Děkuji. Já také souhlasím s ostatními kolegy Byly mi položeny určité konkrétní otázky, abych navrhla, co by mohl Evropský parlament udělat. Jedno z nejdůležitějších věcí by bylo vytvořit vizi. Já souhlasím s tím, že musíme chránit naše mladé generace X a Y před těmi novými způsoby práce a před následky, které by to mohlo mít na jejich sociální zabezpečení. Vezměme si, že sociální systémy většiny členských států jsou založeny na tom starém kariérním systému. Otázka zní, eh, kdo bude těm mladým lidem tedy platit důchody, eh, kam a o koho budou eh, o důchod žádat, kde budou mít data, kde budou mít podklady o své kariéře. A budou také nakládat s penězi jinak, nejen na měsíc, dva, tři, tak jako my všichni teď, ale musí pamatovat už nyní na své důchody. Takže to jsou konkrétní, zcela praktické uh, informace, praktické aspekty, které můžeme rozšiřovat, dále na nich pracovat uh, na evropské úrovni a šířit poznatky do členských států. Uh, měli bychom vytvořit nějakou vizi na evropské úrovni, aby všichni věděli, kam vlastně směřujeme v tom novém světě práce lidem by neměla přinášet Eh, ta změna eh, úzkost, stres a strach. Máme spoustu efektivních způsobů, jak odstraňovat stres, to je pravda, ale mělo by nám jít spíše o prevenci, o to, aby stres vůbec nenastával. A nějaká nová vize by nám v tom pomohla. Měli bychom například informovat lidi o tom, že v novém miléniu organizace provádí restrukturalizaci ne proto, že se jim špatně daří, ale protože chtějí být jaksi štíhlejší a agilnější a lépe zvládat v novém tisíciletí své úkoly. Kromě toho musíme jak si se poučit o tom, jak nová generace smýšlí. Několik příkladů. Nová generace nemá ráda hierarchii. Ráda ji obchází, přeskakuje a pro nás starší je velice těžké se s tím vypořádat a smířit. Diskuze s mladým člověkem může trvat maximálně tři minuty, protože pak přestává vnímat. My se učíme diskutovat dvě hodiny na určité téma, ale tou dobou mladí lidé už jsou dávno na Facebooku a ne, ne, nedávají pozor. Uh, Eh, my, eh, lidé z kategorie vintage, máme takovou mantru, že se musíme učit, abychom, aby nás nepotkal neúspěch. Oni ale mají rádi neúspěchy, protože vědí, že se z nich mohou poučit. My se tedy musíme dozvědět více o tom, jak mladí lidé přemýšlejí. A jedno z jeden z nejjednodušších způsobů je, a tady souhlasím s kolegou nalevo, musíme vytvořit nějakou štíhlou agilní proceduru založenou na obecných principech že ten, kdo vytváří riziko, musí za riziko eh, nést odpovědnost. Co ale vlastně je skutečně k dispozici, když se něco stane, když se něco pokazí? Eh, můžeme například vytvořit eh, Evropský fond, jako v případě rakoviny vlivem asbestu, tam vlastně to probíhaly soudní případy. Tímto způsobem lze podobné problémy řešit. Dále, hodnocení rizika e, nijak neinspiruje zaměstnavatele k tomu, aby se více zhostili odpovědnosti, protože už jenom to samo slovo e, implikuje, že něco je špatně nebo něco bude nutně špatně a vytváří, e, vede to k defenzivnímu chování. A důsledkem je, že v členských státech hodnocení rizika jsou jenom takové checklisty. Tam zaškrt, zaškrtnete nějaký papír a máte to hotové, ale přitom ten risk management sám o sobě vůbec neprobíhá. Já bohužel tedy neznám všechny odpovědi, ale nechci být jedna z těch, kdo říká, že si vedeme skvěle, že všechno dobře dopadne. Já si tím nejsem tak jistá. Já z toho mám eh, trošku starosti. Navrhuji, abychom se soustředili eh, na to, co je špatně a i na to, jak organizace pomáhají svým zaměstnancům eh, růst, jak podporují růst a celoživotní vzdělávání. To jsou různé role. Ne pouze hodnocení rizika, ale také růst a eh, celoživotní vzdělávání, to inspiruje mladé lidi. A já musím na závěr říci, že i tato debata je pro mě velice inspirativní a jsem velice ochotná eh, poskytnout podporu v jakýchkoliv dalších snahách. Děkuji, paní profesorko, děkuji celému panelu. Podle mého názoru to byla velice přínosná debata, která nabídla mnoho různých úhlů pohledu. A my, kterým je více než 45 let, jsme to vydrželi přes jednu hodinu, což je, myslím si, dobrý výsledek. Ještě jednou tedy děkuji. Děkuji za příspěvek k naší neustále probíhající práci. Tak teď si dáme přestávku na jednu minutu, abyste měli šanci eh, odejít a pak přejdeme k dalšímu bodu. Děkuji vám. Yes, ladies and gentlemen, I think we are about to start again. Dámy a pánové, takže opět se pustíme do práce. The next point of... Dalším bodem na našem programu který se týká Evropského pilíře sociálních práv. Pokud to nevíte, chci připomenout, že v tomto výboře máme eh, hodně přes tisíc pozněvacích návrhů. Tedy máme hodně práce, hodně práce pro nás, pro všechny, ale začněme eh, tím, že dáme slovo zpravodaji. Paní Rodríguez, prosím. Mikrofon, prosíme. Ano. Opravdu dostali jsme velmi mnoho pozměňovacích návrhů. A chci poděkovat stínovým zpravodajům za intenzivní práci. Zdá se to velice slibné. A to je dobře. Já chci začít tím, že zdůrazním, jak velice důležitá je tato zpráva v současné době v Evropské unii. Jak všichni víte, aby bylo možné zvládat situaci, eh, která je způsobena pokračující krizí, otázkou Brexitu, je třeba přijmout eh, cestovní mapu pro budoucí Evropskou unii. tak jak to bude pravděpodobně definováno na samitu v Římě v březnu. Jak víte, Evropská komise již eh, připravuje své plány, aby se vyrovnala s touto situací. Přislíbila komise eh, Bílou knihu, která by řešila budoucnost Evropské unie jako celek. Ale také víme, že Evropský pilíř sociálních práv bude řešen také v rámci této bílé knihy. Proto je naše práce tak důležitá a proto se musíme maximálně snažit. A není to jednoduché, protože to znamená eh, opravdu eh, velkou práci. My tedy se musíme snažit schválit eh, Eh, naše zprávu na zasedání eh, výboru eh, v prosinci, aby to parlament na plenárce mohl schválit v lednu, aby parlament se stal centrálním aktérem celého tohoto procesu, aby byl schopen předložit svou zprávu na velké konferenci, kterou komise zorganizuje koncem ledna a aby naše myšlenky, naše představy mohly být zahrnuty také do té cestovní eh, mapy, která bude připravena komisí a bude schválena také v Římě na summitu. Děkuji tedy všem členům výboru, děkuji eh, všem stínovým zpravodajům, že se budou maximálně snažit dodržet takovýto náročný plán časový harmonogram. Dále bych chtěla i říci něco k rozsahu zprávy. Evropský pilíř sociálních práv by tady měl být k dispozici proto, aby hájil a lépe hájil pracovní podmínky eh, pro všechny v Evropské unii. To říkám jasně. A i když samozřejmě Někteří členové budou potřebovat určité specifikace, ale zpráva jako celek by se měla zabývat Evropskou unii jakožto celkem. Druhá věc, druhý bod na vyjasnění. Chceme-li mít důvěryhodnou zprávu, pak musíme se maximálně snažit, abychom ehm, čelili novým výzvám, jako je třeba globalizace, a potřebujeme také zajistit, že eh, budeme mít i potřebné nástroje a prostředky, abychom požadované eh, standardy eh, zajistili. Tedy to vše by mělo být obsaženo v naší zprávě. Můj přínos ale také přínosy od dalších frakcí by měli ukázat určité otázky, ve kterých si myslíme, že je třeba obzvláště velkého úsilí na zlepšení těch standardů. Za prvé, zajistit, aby všichni pracovníci v Evropě mohli počítat s danými pracovními podmínkami, ať už mají jakoukoliv práci, jakékoliv zaměstnání, v jakémkoliv sektoru. A ať už se na to stahuje jakýkoliv jiný předpis. Za druhé, zajistit, že všichni pracovníci v Evropě budou mít přístup eh, k inkluzivnímu systému sociální ochrany, pokrývajícím hlavní sociální rizika. Za třetí, řešit otázku vývoje mest takovým způsobem, abychom mohli řešit situaci eh, pracujících chudých. Evropa přece nemůže být kontinentem pracujících chudých. Dále je třeba také řešit zdroje chudoby. A proto apeluji aby vznikla, eh, vznikl systém minimálních eh, příjmů, aby s tím mohli pak počítat eh, všichni ve všech členských státech. Dále si myslím, že potřebujeme řešit situaci dětí v Evropě. Proto apelujeme, aby se náležitě rozvíjely všechny formy péče o děti. A dále řešit e, otázku rovnováhy mezi prací a soukromým životem. To jsou tedy hlavní body, které bych chtěla ehm, jasně definovat v tomto, v tomto programu, včetně otázky dovedností, a to tak, aby všichni pracovníci si mohli dále zlepšovat své dovednosti, zvyšovat svou pracovní kvalifikaci a tím zajistit pracovní místo. Zajistit, aby pracovní standardy byly skutečně dosažitelné, to znamená zajistit proto prostředky. A proto apeluji eh, potom, abychom využili evropský semestr a vytvořili skutečný proces eh, nejenom hospodářské zprávy a řízení, ale také sociální zprávy a řízení, aby se řešily otázky nerovnováhy, nejen ekonomické, ale i sociální. A to takovým způsobem, aby, když dojde k nějaké velké nerovnováze, například členský stát, který nemá prostředky investovat do školství, tak eh, bychom měli takové prostředky zajistit. A myslím, že řešení je v našich rukách. Především zajistit eh, investice do vzdělávání v našich národních rozpočtech a za druhé zajistit, aby investice, investiční fondy, eh, tedy Evropský investiční fond řešil také problémy vzdělávání a odborné přípravy. A konečně zajistit, aby v eurozóně bylo možné počítat z nástroje fiskální kapacity, která doplní to, co už není možné eh, pokrýt národním rozpočtem protože ten podléhá společné fiskální disciplíně. Tedy bezkratce, to všechno jsou témata, která, kterým bych se chtěla věnovat eh, v, tomto, v této zprávě v její konečné verzi. A děkuji předem kolegům za plodnou diskusi, užitečnou diskusi. Já budu velmi otevřená vašim námětům a chci jen zajistit, abychom opravdu přišli s velice eh, silným a důvěryhodným textem. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za tuto prezentaci. A teď eh, zahajuji diskuzi. Jako první dostanou slovo stínový zpravodaje nejdříve za EPP, pan Van de Kandle. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní navrhovatelko, drazí kolegové, pro nás tento základ sociálních práv v Evropě je eh, speciální eh, zprávou. My sdílíme stanovisko paní navrhovatelky a jako politická skupina předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů. Chtěl bych učinit čtyři připomínky. Za prvé, v rámci našich pozměňovacích návrhů chceme jasnější text a sociální aky musí být upevněno a musí být dostatečně obhajováno. Text by se měl zaměřit na tři témata. Jednak poctivá práce, odpovídající sociální zabezpečení a budoucnost trhu práce. Za druhé, Musíme potvrdit sociální aky, ale to nestačí. Musíme být bdělí ohledně nových změn na trhu práce. Existuje rozpor, který eh, se projevuje na úrovni OSVČ, ale existují i další různé formy práce. A v tomto smyslu musíme aktualizovat eh, naše přístupy z hlediska trhu práce. Za třetí, technologie. Objevují se nové technologie a nové formy zaměstnání. Existují digitální platformy, nové služby, Eureka, také um, platformy digitálního typu, které poskytují příležitosti, ale představují také výzvu a spochybňují existující pracovní vztahy. Proto tato zpráva se musí zaměřit na tyto nové formy zaměstnávání. A na závěr problematika mladých. To je velmi důležité. Budoucí eh, zaměstnavatelé, to jsou stážisté a studenti eh, dnes. Eh, takže je nutné zde zajistit přechod, který Eh, bude plynulý. Je nutné, aby eh, studenti, kteří pak se začlení do trhu práce, nevykonávali prekérní eh, pracovní příležitosti. Musíme tedy začlenovat mladé lidi a musíme využít této zprávy a ukázat, že Evropa bere vážně svoje závazky ohledně mladých lidí a že bude obhajovat sociální práva všech, včetně mladých lidí jsem velice rád, že i v budoucnosti budu moci diskutovat se stínovými zpravodaji a paní navrhovatelkou. Děkuji a slovo má Arne Gerike z ECR. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na pozměňovací návrhy ohledně mm, Evropského pilíře sociálních práv, tak musím konstatovat, že jsem měl pravdu, eh, když jsem se snažil jak si vyhodnotit tuto situaci. Tady to vypadá, že jsou všichni velice nadšení. Máme tady více než 300 předložených pozměňovacích návrhů. Musím říct, že jako stínový zpravodaj EKR se stavím za sociální dimenze Evropské unie. A vážím si těch jedinečných sociálních standardů, eh, které máme Eh, které eh, jsme eh, také dosahovali prostřednictvím vnitrostátních přístupů. A myslím si, že opravdu tento sociální model je příkladný. Nicméně již při prezentaci pana Junkera jsem si kladl otázku, co je účelem tohoto evropského pilíře. Zatím jsem pochopil, co chtějí levicoví představitelé chtějí v podstatě jak si soustředit eh, kompetenci v sociální oblasti do Bruselu. Chtějí eh, jak si vytunelovat vnitrostátní kompetence v tomto smyslu. A to v době, kdy občané od Finska po Kypr, z Finska do Bulharska volají po méně vlivu Evropy. Volají potom, aby se Evropa soustředěvala na zásadní eh, principy a aby skutečně poskytovala ty zásadní přístupy. Já bych chtěl tedy na vás apelovat a byl bych rád, abychom neudělali z Evropského pilíře sociálních práv asociální eh, pilíř. Prokažme v rámci plnění našich funkcí, že jsme schopni toto zajistit. To znamená, měli bychom v tomto případě prokázat větší účinnost a přinést větší hodnotu, než eh, se popisuje v této zprávě ohledně Evropského pilíře sociálních práv. Thank you very much. Děkuji vám. A teď eh, pan Šanvon eh, z frakce ALDE. Děkuji, pane předsedo. a zároveň kolego z Alde, já budu hovořit španělsky, protože tak patrně budu říkat méně hloupostí a zároveň mi bude přímo rozumět zpravodajka paní Rodriguez. Chtěl bych říci, že toto téma má velkou politickou důležitost prvořadou politickou důležitost. Protože v době, jak už tady zaznělo, kdy Evropa ztrácí přízeň občanů, ztrácí to nadšení, které obyvatelé pocitovali k Evropě, i když snad to neplatí tak úplně o mladých. Tedy v této době je třeba zvýšit počet Evropanů, kteří se hlásí k té evropské standardě, aby tady vznikla sociální dimenze, aby bylo jasné, že Evropa je zde pro všechny občany. To mně připadá velmi důležité. Za druhé, myslíme si, že způsob, jak k tomu dospět, je vypracovat takový určitý základ, jak říkával Delors, ten, ten základ, který eh, naplňuje pilíř sociálních eh, eh, práv. Prostě tento základ, tento pilíř by byl takovým prahem, pod který není možné klesnout. V každém případě každém případě všichni musí zajistit eh, určitý, určitý, mm, určitý standard, který nepůjde pod ten prach. Aby tady vznikla také situace, která nebude zkreslovat eh, hospodářskou soutěž mezi státy. Například je tady otázka Eh, sociálního dumpingu, který každý, každý k tomu může mít trošku jiný názor, trošku jinou definici, ale prostě, když se zajistí takové určité minimum pro všechny pracující ve všech zemích, pak už prostě ten sociální dumping, dumping nebude eh, hrozit. Proto si myslím, že je třeba zabránit i takovým pokusům bránit hospodářské soutěže právě s odvoláváním se na e, určité minimální příjmy nebo na určité dumpingy a podobně. To je vlastně také řešením této situace. My to chápeme tak, že je třeba stanovit určitý počet minimálních sociálních norem, tedy norem, pod které není možné, aby žádný Evropan klesl. Ovšem samozřejmě sociální Evropa je ještě mnohem více než toto, jak řekl kolega z EPP, je tady, je tady, soci, je tady sociální Evropa, která je určitým výdobytkem, určitým aký v Evropě. A tomu je věnováno velké úsilí, velká energie, abychom se vyrovnali s takovými novými podobami práce a abychom zajistili důstojný minimální typ ochrany důstojnou ochranu pro všechny. Abychom tak mohli hovořit o té Evropě, kterou chceme a kterou požadují občané. Dále si myslíme, že je třeba být reálný, realistický a stanovit tedy ty minimální sociální práva. Jistě státy mohou jít nad tento rámec minimálních práv. K tomu jistě také mnozí budou směřovat. Ale například můžeme říci, že jedním takovým minimálním právem je, že v Evropě přece nemůže být extrémní chudoba. To je zásadně důležité. Není myslitelné, aby byli takový chudí, takový chudí lidé v Evropě. Ovšem to požaduje, to vyžaduje peníze. To vyžaduje peníze. Vyžaduje to peníze a také to stanovuje určitý problém, který mě připadá velice zajímavý. Když hovoříme o Evropě a o sociální Evropě, tak tady vzniká také problém solidarity a solidarity mezi Evropany. A proto my v našich pozměňovacích návrzích budeme také hovořit o tom, jakým způsobem by bylo možné na základě celoevropské solidarity pomoci, alespoň dočasně pomoci eh, těm, kteří se nacházejí v závažných konjunkturálních problémech, jistě jen dočasně. Tedy jak jim také finančně pomoci. I to by tady bylo vlastně takové, eh, taková možnost, jak dosáhnout toho, co budeme stanovovat jako minimální, minimální standard. Jistě, bylo by důležité zajistit více pracovních míst, pracovní místa pro všechny. A souhlasím s tím, co řekl kolega z EPP, který hovořil o tom, že je třeba velmi přísně věci sledovat. Jedno z našich pozměňovacích návrhů eh, se bude říkat právě toho, že takové sledování by se mělo týkat také koordinování pracovních inspekcí na eh, regionální, národní, ale také celoevropské úrovni, protože někdy je to nazíráno tak trošku z dálky a vlastně není ani vidět, jakým věcem může docházet přímo v terénu. To všechno tedy říkám, prostě ten základ, základ, který stanoví určitý, určitý minimální standard, neporušitelný pas standard, čímž se také vyřeší vlastně to, že tady nebude existovat sociální dumping. A pak je tady samozřejmě také Otázka je možných na standardních dalších práv, ale základ, neporušitelný základ, pod který nebude možné klesnout. A pak samozřejmě je určité další konkrétní opatření pro mladé, pro děti a tak dále. Děkuji vám. Thank you, Mr. Champon. And then we go to... Děkuji. A teď má slovo Gabriele Zimmer. Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych chtěla vyjádřit uznání eh, paní navrhovatelce. Vzhledem k tomu, že v této zprávě nejenom předložila text, který se soustředí na to, co my jsme vždycky říkali, ale také přinesl tento text celou řadu inovativních eh, aspektů. A to oceňuji pozitivně. A pokud eh, jako výbor se soustředujeme na tuto diskusi, tak bychom mohli přispět k tomu, aby Evropská unie právě z hlediska sociální spravedlnosti udělala rozhodující krok. Myslím si, že by bylo důležité, abychom zde v tomto výboru táhli za jeden provaz, abychom se pokusili vypracovat jasnou strukturu tohoto textu, aby v konečném efektu tento text prošel na úrovni výboru a také na plénu. A nezávisle na tom, že jsme také předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, tak co se týče té podstaty, jádra této zprávy, tak to plně podporuji. Zároveň bych chtěla ještě jaksi okomentovat to, co řekl eh, zástupce EKR. Já si právě nemyslím, že je to v rozporu s očekáváním mnoha lidí, kteří ano, nechtějí, aby vše centrálně se rozhodovalo v Bruselu a v EU, ale chtějí, aby zde vznikala přidaná hodnota pro všechny e, lidi v Evropské unii. A tady právě jde o to, abychom se pokusili o společné definice, o společné hodnocení a to by mohlo být stejným způsobem uplatňováno v jednotlivých státech, ve státech, které ale samozřejmě také budou i nadále rozvíjet svoje vnitrostátní sociální předpisy. Já si myslím, že tento eh, text vytvořil také prostor pro to, co se může vytvářet na úrovni národních států. Proto zde nevidím nebezpečí většího centralismu. Eh, myslím si, že bychom vlastně měli tady opětovně získat důvěru eh, občanů díky této zprávě. A ještě bych chtěla tedy poukázat na to, že jsme předložili pozměňovací návrhy, zvláště z hlediska eh, evropského jakéhosi kodexu sociálního zabezpečení. To znamená, že bychom potřebovali něco, na co by se mohla Evropská unie a státy odkazovat. Tady sice se hovoří o takzvaných minimálních eh, závazných standardech, ale my bychom se měli eh, odkazovat na revizi tohoto kodexu, který ovšem nebyl zatím ještě ratifikován, takže to by bylo dobré východisko pro nás v celku. Takže také jsme si vědomi revidované charty Prakticky už tady máme určitý rámec, který by nám měl pomoci posunout se dopředu a myslím si, že bychom se měli vyhnout eh, nějaké zbytečné, zbytečnému sporu ohledně eh, toho, co bude překračovat kompetence EU. My se domníváme, že střednědobě a krátkodobě je dobré zde zavést eh, tyto, tato pravidla, tyto inovativní aspekty, ale z dlouhodobého hlediska se musíme zaměřovat také na takzvaná zlatá pravidla, nejenom na ta stříbrná, to znamená, eh, musíme vlastně se odvolávat na mm, pakt stability a růstu. Měli bychom vytvářet větší prostor pro jednotlivé státy. A opět důležité je mít tedy minimální mzdu, závazná témata a eh, byli bychom rádi také, kdyby otázka energetické chudoby se zde objevila a poukazujeme také na to, že by bylo dobré zajistit mainstreaming, to znamená ohledně těch 80 eh, milionů postižených osob z hlediska eh, tohoto sociálního pilíře. Děkuji. Um, from... Děkuji a od GUE se přesuneme k zeleným. Pan Meserič. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl říci, že se značně shodujeme se spravodajkou ohledně mnoha klíčových bodů a pozměňovacích návrhů, takže já nebudu opakovat, co už spravodajka řekla. Pouze bych chtěl zdůraznit čtyři eh, konkrétní otázky. Ještě předtím bych ale chtěl připomenout kolegovi z ECR, že eh, ne pouze ECR bere subsidiaritu vážně. Subsidiarita je důležitým principem Evropské unie a nejlépe funguje tehdy, když funguje ku prospěchu těm nejméně zvýhodněným skupinám v členských státech. Chceme se vyhnout situacím, kdy subsidiarita jde ku prospěchu těm nejzvýhodněnějším skupinám. To si potom žádá intervenci ze strany Evropské unie. Eh, nejde nutně o nějaké Eh, extrémní hromadění moci v Bruselu. My se vynasnažíme eh, o hladký průběh schůzí stínových zpravodajů a eh, domnívám se, že velká většina pozměňovacích návrhů ukazuje, že všechny frakce, nebo většina frakcí bere tuto zprávu velice vážně a považuje ji za důležitou, což je velice dobrý výchozí bod, přestože některé pozměňovací návrhy jdou různými směry. Chtěl bych zdůraznit nejprve to, že obecně eh, bychom eh, rádi se dočkali nějakého uznání sociálních práv. Sociální práva jsou obsažena v názvu sdělení komise a pokud chceme brát sociální práva vážně, pak by eh, neměla eh, být eh, zcela upozaděna oproti nástrojům ekonomického řízení. V Evropě a v členských státech potřebujeme sociální řízení pomocí jasných a zacílených indikátorů v samotném procesu evropského semestru. Pokud se nám toto, pokud se nám toto nepovede, tak většina z toho zůstane pouze na papíře. Domníváme se, že regulace nových forem práce, především těch, které jsou zprostředkované digitálními platformami, je nesmírně důležitá. To je budoucnost, která už se mezi tím stala přítomností, budoucnost, ve které už jsme. Eh, my podporujeme iniciativu, eh, která by měla poskytnout ochranu lidem, kteří pracují v těchto nových prostředích. Domníváme se, že to je úplně nejdůležitější a nejakutnější. To není otázka něčeho, co bude za několik let, to je otázka přítomnosti. Za druhé, směrnici o minimální mzdě vnímáme jako zásadní prvek a eh, Evropská unie musí stanovit minimální standard, protože jinak nebude mít příliš smysl eh, o minimálním mzdě vůbec hovořit v textu takovéhoto typu. A potom, abych byl poněkud konkrétnější, domníváme se, že eh, evropská, evropské životní minimum na základě cen bydlení a tak dále by mělo být prvotním eh, indikátorem, který, ze kterého by se měla vypočítávat minimální mzda. A to by mělo probíhat na regionální úrovni tak, aby e, celková čísla za členský stát nebyla zkreslená obrovskými e, rozdíly mezi jednotlivými mikroregiony, které často existují v členských státech. Evropský pilíř sociálních práv by měl samozřejmě chránit také lidi v těch nejzranitelnějších situacích. To je společným úkolem členských států a Evropské unie. Právě tady se můžeme postarat o to, aby členské státy dodržovaly společné zásady a brali sociální práva opravdu jako práva, a ne pouze jako nějaká prohlášení. Chtěl bych upozornit například na neudržitelnou situaci v některých členských státech, kde je chudoba v podstatě kriminalizována a přímo trestána. To si myslím, že by mělo okamžitě skončit a měli bychom v tom členským státům bránit. A jak už kolega přede mnou řekl, byli bychom rádi, kdyby se v textu objevila silná zmínka o energetické chudobě. Žádná domácnost by neměla být odstřižena od elektřiny v Evropě, což se děje a což je také neúnosná situace. Děkuji vám. Děkuji, pane Meseriči, a nyní se přesuneme Můžu požádat o vysvětlení? Vy jste hovořil o minimální mzdě. Chtěl jste říct minimální mzda a ne minimální příjem. No to je potom oddělená debata o tom, co by mělo znamenat minimální příjem. Teď hovořím o minimálním mzdě, o směrnici o minimálním mzdě, tak jak je to zmíněno v textu zpravodajky. Dobře, takže to bylo objasněno. Můžeme dát slovo EFD. Prosím. Děkuji, pane předsedo. já bych chtěla poděkovat Eh, panu navrhovateli. Na rozdíl od mých kolegů, i když eh, jsem svým založením optimistka, tak eh, vzhledem k tomu obrovskému počtu pozměňovacích návrhů se domnívám, že tu je velký problém. Chápu, že toto téma je velmi důležité a že všem frakcím na něm záleží. A tento pozměňovací návrhy také svědčí o tom, že jsou tady velké rozdíly mezi politickými skupinami. Můžeme vlastně tento výbor rozdělit na dva bloky, ale uvidíme v budoucnosti. V březnu roku 2016 pan předseda Juncker měl svoje prohlášení a zahájil konzultace ohledně mm, sociálního pilíře. A v té době e, jsem měla pochybnosti ohledně této otázky. Obávala jsem se, že budeme příliš hovořit o sociální dimenzi Evropské unie a že konkrétně nedojde k nějakým skutečným um, skutkům. Další riziko, kterého jsem se obávala a které se zde objevuje v souvislosti s touto zprávou, spočívá v tom, že tato sociální práva určitým způsobem závisí na ekonomické a měnové unii. A já se domnívám, že toto je spíše destruktivní. Veškerá ta práce, kterou eh, provedla naše kolegyně, je samozřejmě něco, čeho mm, si vážíme. Tady eh, jsme ve velmi konkrétní problematice neboť se jedná o to, jakým způsobem by Evropská unie měla fungovat na sociální úrovni. Je velice samozřejmě jednoduché o tom hovořit, mnohem obtížnější je dosáhnout konkrétních eh, výsledků. Další aspekt, kde se na místě podaří dospět k dohodě, je otázka prekarizace tedy eh, nejistých pracovních míst. A to je to, eh, čemu se říká atypické pracovní smlouvy. To je škodlivé nejenom z hlediska stability pracujících, ale je to škodlivé z hlediska sociální ochrany jako takové. Eh, učební možnosti, stáže, to je jistě věc, kterou bychom měli mladým lidem umožňovat, ale je nutné regulovat tyto stáže spíše než eh, jak si zneužívat eh, těchto mm, učebních pobytů těchto stážistů. Velice často to vypadá tak, že se využívá těchto stáží eh, i v souvislosti s takzvanými fiktivními zaměstnáváními. Minimální mzda. I zde se musíme dohodnout to je otázka, která musí být sledována paralelně. A i když chápu, že soutěž a obchod jsou velmi důležité, tak si musíme uvědomit, jaké dopady mají tyto mzdy v Evropské unii. Chtěla bych zde poukázat na jeden velice důležitý aspekt. A sice vytvoření tohoto evropského pilíře sociálních práv by nemělo vytvářet jakousi závislost tohoto pilíře na tom projektu hospodářské a měnové unie. Myslím si, že v tom by bylo určité riziko. My souhlasíme s tím, že tady musí existovat záruky pro děti, že je nutné bojovat proti chudobě v rámci konkrétních aktivit, ale s ohledem na všechny další projekty, které byly vytvořeny, aby se zjednala náprava, například eh, záruky pro mladé. Myslím si, že tady musíme dávat pozor na to, jakým způsobem se budou všechna tato opatření uplatňovat. Musí to být efektivní a konkrétní. Také souhlasím Eh, s kolegou, který hovořil o energetické chudobě. Tady je nutné eh, zajistit určitá práva. v rámci jednotlivých opatření, která se musí přijmout, pokud rodiny nemohou zaplatit například svůj nájem nebo e, pokud se jaksi zabaví dům, to znamená, je nutné zde učinit něco pro ty, kteří nejsou schopni platit své účty za elektřinu. Musíme tedy zde udělat něco konkrétního. A co se týče kolegy z EKR, tady nejde o to, jestli máme mít více nebo méně Evropy a říci, kdo bude dělat co. My musíme zde řešit eh, sociální naléhavou situaci mnoha milionů Evropanů. A pokud chceme, aby Evropská unie měla smysl, eh, tak je nutné zohlednit tyto starosti eh, těchto občanů. Lokální patriotismus může někdy fungovat, ale spíše je důležité zajistit eh, vyřešení této chudoby v rámci i evropských institucí. Now I don't see any... No, děkuji vám. Už eh, tady nevidím nikoho. Eh, nevím, je tady někdo? Ne, není tak. Dobře, takže mm, vyslechneme další zástupce našeho výboru, nejdříve pan Palinsky. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ano, myslím, že 1190 pozměňovacích návrhů, či kolik jich to přesně je, jasně ukazuje, že tady řešíme otázku centrálního zájmu pro parlament i pro eh, obyvatele Evropské unie. Další důležitý aspekt je, že náš výbor, výbor pro zaměstnanost, eh, vede vlastně opravdu centrální, ba přímo existenciální diskusy. Není to prostě jen jedna ze zpráv, jedna z mnoha zpráv. Je to opravdu velice, velice důležitá zpráva. Já sdílím obavy těch kolegů, kteří Eh, říkají, že tak příliš velký počet pozměvacích návrhů možná stanovuje opravdu eh, velice eh, náročný úkol s ne zcela jistým výsledkem. A my bychom tedy měli dospět k nějakému společnému porozumění, co je jádrem politiky, kterou tady chceme definovat v naší zprávě. Ale abych nehovořil příliš dlouho. Je tu jedna věc, která je, myslím, ostatně uvedena na začátku sdělení komise z března, že konkurenceschopnost se neobrací proti sociální politice. Není to volba buď jedno nebo druhé a nemůže být obojí dohromady. Tak to není. Jsou tady příklady v Evropské unii, které ukazují, že když je někde dobře fungující sociální stát s dobrým partnerstvím sociálních partnerů, eh, pak tady vzniká ostatně také velmi konkurenceschopná ekonomika. Eh, sociálně tržní ekonomika která přináší růst, přináší příjmy, pracovní místa, která vznikají v náležitém počtu a je tady velmi dobré partnerství. A to je to důležité. Spravodajka eh, paní Rodriguez eh, říká, že je třeba udělat novou rovnováhu mezi čistě finančními a měnovými parametry na jedné straně a sociálními parametry na straně druhé. A mm, nová, nová rovnováha mezi tím mixem ekonomických a sociálních politik. Aby bylo možné dosáhnout vyššího růstu, je třeba samozřejmě také e, poskytnout i potřebnou ochranu těm pracovníkům. A z tohoto hlediska si myslím, že e, je velice důležité využít evropského semestru. Evropský semestr by měl být koncipován nějakým novým způsobem, aby na jedné straně bylo možné brát v úvahu také obavy o subsidiaritu, Eh, versus centralizace. Evropský eh, semestr se obrací na jednotlivé země a formuluje doporučení pro tyto evropské země, země v eurozóně, země mimo eurozónu. A musí tady být eh, posuzování, zda je tady dostatečně silná eh, a aktivní tržní eh, politika, zda je dobře fungující rozpočet a zda jsou tady další ukazatele. Pokud eh, budeme schopni toto vše, co myslím se opírá o všeobecný souhlas, pokud se nám to podaří převést do konkrétnějšího a konkrétněji zaměřeného návrhu a vytvořit, co řekla paní Rodriguez, eh, tedy sehrát eh, aktivní úlohu eh, jako partner komise, tak ostatně Logikou návrhu komise je, že bychom měli najít nějakou, no, nějakou novou pozici pro tento pilíř, který by byl vlastně e, důležitým článkem, prvkem smlouvy, jakýsi článek 3 smlouvy. A to v situaci, kdy Evropa čelí vlastně stále se prohlubující krizi. Já myslím, že už není co dodávat. Děkuji. Thank you very much. We are leaning towards the end of this very interesting exchange of views. Děkuji vám za tuto velice zajímavou výměnu názorů a myslím, eh, jestli nechce ještě někdo další mluvit. Eh, ano, ano, mám vás také na seznamu. Ano, samozřejmě, prosím. A zdá se, že už pak nikdo další se nehlásí ale ještě ano, ještě také vy. Dobře, než dáme pak slovo zpravodajce. Tak paní Šojdrová. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za zprávu, která je eh, velmi zajímavá, eh, která ale eh, u mě vzbuzuje řadu otázek. Já bych se chtěla zeptat kolegu, a teď se omlouvám za poněkud kontraverzní vystoupení. Chceme Eh, nový dokument v Evropské unii, nový pilíř sociálních práv, anebo chceme něco skutečně pozitivního udělat pro zlepšení sociálních podmínek. Eh, já se domnívám, že sociální práva dnes eh, v Evropské unii jsou plně v rukou členských států a na úrovni Evropské unie se, jsou vlastně koordinována Eh, na základě evropských, eh, na základě eh, charty základních práv Evropské unie která svěřuje tuto pravomoc nebo která uvádí jednotlivá práva, včetně sociálních práv, včetně zabezpečení pracovníků a dalších práv. Já bych jako příklad uvedla to, co tady paní zpravodajka zmiňovala, a to, to je garance pro děti. dnes existuje na úrovni evropské unie garance pro mládež. my jsme nepotřebovali měnit legislativu evropské unie nepotřebovali jsme pilíř e, sociálních práv a přesto máme garance pro mládež které podle mého názoru fungují tam kde vlády členských států jsou aktivní myslím si že tohle je případ, eh, příklad toho že motivace je tím nejlepším eh, řešením pro to aby se něco pozitivního třeba právě v zaměstnanosti mladých udělalo. já tím nekritizuji tu iniciativu jenom upozorňuji na to že my tady budeme vést dlouhé debaty o mm, pravomocích o nové legislativě která stejně musí a bude závislá na tom jak ji budou členské státy zajišťovat. můj názor je ten že eh, práci a růst v členských státech pro Eh, jednotlivé občany musí zajišťovat členské státy a že motivace pozitivní motivace investice eh, jsou tím nejlepším řešením které pomohou. Eh, motivace a pobídky pro podnikání které je přátelské rodinám které je přátelské k ženám to je motivace to je podle mého názoru cesta jak pomoci zaměstnancům zaměstnavatelům k tomu aby tady byla pracovní místa aby nebyla chudoba aby se snižovala chudoba. Eh, podle mého názoru tohle je ta správná cesta k sociální a solidární evropě eh, tím nechci snižovat vaši aktivitu ale k, novým, k nové regulaci přiznám se jsem skeptická. Thank you very much. And, uh... Děkuji vám moc krát. A poslední z poslanců je pan Balas. Vážený pane předsedo, já bych chtěl vyjádřit určitý apel na kolektivní odpovědnost, kterou bychom měli mít vzhledem k tomu vysokému počtu eh, pozměňovacích návrhů k tomuto textu. Ta sociální situace v Evropě globálně Eh, se těžko zlepšuje. Samozřejmě rozdíly jsou na úrovni členských států. A jsou tady velmi naléhavé situace. A je tady několik příčin. Strukturální příčiny, které nejsou specifické pouze pro Evropu. A souvisejí s tím, že ekonomická aktivita vlastně eh, ničí eh, trvalá zaměstnání. Je čím dál více eh, lidí, které mají prekární zaměstnání, mm, způsobuje to digitalizace a také robotika. A samozřejmě je důležité, jakým způsobem budeme zohledňovat tento vývoj na trhu práce. Je to velmi důležitá výzva. Není to výzva budoucnosti, je to výzva, kterou máme dnes. Víte, že počet eh, pracovních hodin se snižuje a to je také jeden z důvodů nejistých pracovních příležitostí. Na druhé straně musíme také konstatovat, že asymetrie mezi sociálními systémy eh, tady je, přestože máme jednotný trh. A tyto asymetrie mají samozřejmě vliv na mm, nesoulad z hlediska sociálních práv a má to také politické dopady. Proč? Evropská unie čím dál méně vystupuje jako ochrana a čím dál více jako instituce, eh, která znejistuje. Jsou tady dva cíle, které musíme eh, zohlednit. Konkrétní cíle ohledně všech těch problematik, které tady zazněly. Je to otázka minimálního základu, tak jak se o tom hovořilo, ale také je nutné zde mít velký politický signál. Jestliže jako Evropský parlament nedokážeme prokázat, že Evropská unie se může zajímat o sociální otázku, tak pak víme, co se odehraje. Eh, některé, někteří občané se budou domnívat, že Evropská unie je spíše riziko pro ně než příležitost a budou se odvracet od Evropské unie a to tragickým způsobem. A proto to, co dnes děláme, není neutrální. To není nějaká malá byrokratická práce. Ostatně navrhovatel to takto ne, neprezentuje. Ale jde o to, abychom vyslali silný signál, který by ukázal, že Evropa je sice také trh, ale také vysoká ochrana. A to ostatně byla také základní myšlenka otců zakladatelů. Děkuji. Děkuji a zbývá nám paní zpravodajka nakonec. Paní Rodriguez, prosím. Prosím o shrnutí. Děkuji, pane předsedo, a e, děkuji všem za e, komentáře v této zajímavé diskuzi. Nejprve bych se chtěla vyjádřit k otázce, zda opravdu potřebujeme Evropský pilíř sociálních práv. Já si myslím, že ano, a to z jednoho prostého důvodu, který souvisí s původem evropské integrace. Od počátku e, se evropská integrace zakládá nejen na společném trhu, ale na kombinaci společného trhu s jasnými standardy a s politikami, které podporují dobré synergie mezi ekonomickým a sociálním rozvojem. To je počátkem evropské integrace. A právě na tomto základě vznikla agenda jednotného trhu, která čítá stovky směrnic. A sociální dimenze se rozvíjela paralelně prostřednictvím určitého menšího počtu směrnic, které nicméně existují a jmenují se sociální aký evropské integrace. Takže my máme sociální eh, legislativu. Nevymýšlíme tady nic nového. Jediné, co je nové, jsou nové výzvy. A já jsem velice ráda, že v našem výboru panuje značný konsenzus ohledně toho, že výzva, jakou je digitální revoluce, která přináší všude nové podoby práce, musí být dostatečně podchycena takovým způsobem, aby eh, zaměstnanci a pracovníci měli pro svou práci férové podmínky. Takže jsem velice ráda, že ohledně tohoto panuje konsenzus. Můžeme také, myslím, jasně identifikovat eh, společné názory, pokud jde o boj se sociální nerovnosti v jejich extrémní podobě, jako je eh, chudoba dětí, pracující chudí nebo lidé, kteří jsou extrémně zranitelní a e, musí se spoléhat na schéma minimálního příjmu. Myslím si ale, že musíme značně aktualizovat základní sociální standardy Evropské unie, e, což si také uvědomila Evropská komise a přednesla tento návrh. My tedy využíváme rámec, který je velice podobný tomu, který navrhla Evropská komise. A konečně eh, bych chtěla eh, říci na adresu komentářů ostatních kolegů, že musíme docílit něčeho, co bude eh, důvěryhodné, a to nejen pro plénum Evropského parlamentu, ale také pro radu a Evropskou radu. Zejména až se bude definovat cestovní mapa pro budoucnost Evropy. Pokud chceme skloubit eh, Evropskou unii s eh, evropskými občany, tak eh, si nedokážu představit cestovní mapu pro Evropu, která by neobsahovala silný pilíř sociálních práv. To by bylo selhání. Cestovní mapa pro budoucnost, která by ignorovala sociální dimenzi. To je tedy naším úkolem. Úkolem Evropského parlamentu. My jsme ti, kdo přímo zastupují evropské občany. A proto se domnívám, že musíme také identifikovat způsoby, jak eh, zrealizovat tyto standardy. A zejména, eh, jak eh, rozvíjet model sociálního řízení vedle a paralelně s ekonomickým řízením. To je synergie, která musí vzniknout musí být znovu uzavřen jakýsi kruh v evropské integraci a podle mého názoru má zpráva k tomu může být významným příspěvkem. Dnes eh, tedy začínáme, zítra proběhne první schůze stínových zpravodajů jsme vázáni poměrně přísným časovým harmonogramem, ale spolehám na to, že všichni kolegové přispějí k dobré zprávě, kterou budeme moci v prosinci předložit zpátky tomuto výboru. Děkuji vám. Děkuji, paní Rodriguez. Jak vidíte, tak se držíme dnešního časového rozvrhu. To znamená přijetí ve výboru pro zaměstnanost v prosinci. Dobře, děkuji za poučnou debatu a teď se rychle přesuneme od sociálních otázek k biznisu. Velice tady vítám eh, pana eh, Augusta Lopeze Klarose, ředitelem Global Indicators Group. Týká se to e, cesty našeho výboru do Washingtonu e, na jaře, patrně v Dubnu, podle toho, kdy vznikne nový kongres. A velice rádi si e, vyslechneme informace o tom, jak svět, skupina Světové banky vypracovává zprávu o podnikání na rok 2017. Prosím, pane Lopezi, máte slovo. Nebo možná dáme půl minuty na to, aby odešli ti, kdo chtějí odejít. I think that we can start now. A jinak si myslím, že můžeme začít teď. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. It's a pleasure to be with you today. Uh, dobrý den, je pro mě velkým potěšením tady dnes odpoledne uh, být ve vašem výboru a hovořit o některých důležitých výsledcích posledního, poslední zprávy uh, Eh, o podnikání na rok 2017. Jak vy všichni v tomto výboru víte, Světová banka v posledních 14 let eh, vyvinula určité ukazatele, které vyjadřují různé dimenze podnikatelského prostředí. My v bance si myslíme, že je velice důležité pro snížení chudoby, pro ekonomickou prosperitu a pro eh, nastolení určité větší rovnosti, k tomu se ostatně ještě vrátím později. E, vytvářet podnikatelské prostředí, které je uživatelsky přátelské, které nepodléhá příliš nadměrné regulaci či e, byrokracie. V posledních letech banka zveřejňuje zprávu do které zahrnuje 11 ukazatelů, které ukazují různé dimenze podnikatelského prostředí. Pokud chcete vědět, jak dlouho trvá, než eh, se vytvoří firma, malá firma, eh, tak eh, to právě vyjadřujeme, bereme v úvahu, kolik to stojí, jak dlouho to trvá, kolik různých kroků je třeba učinit. Pokud vás zajímá, co je eh, za, nebo co stojí za prosazením nebo vynucením smlouvy prostřednictvím soudu, tak tady také máme eh, řadu určitých ukazatelů, kde máme například eh, ochrana minoritních investorů, řešení nesolvetnosti, přeshraniční dimenze, sledujeme infrastrukturu, která existuje v různých zemích a to při vývozu či dovozu. A než Eh, přejdu k hlavním závěrům tohoto výroční zprávy, tak vám mohu říct, že letos jsme eh, zavedli podle mého názoru velmi zajímavou inovaci. A věnoval bych tomu minutku, abych to vysvětlil. ve Světové bance a také přímo v mém oddělení. E, v posledních letech jsme e, prováděli zajímavý projekt, který se jmenuje Call Business, Business Women to the Law a sledujeme, jaké povinnosti prostřednictvím zákona ehm, státy formulují vůči ženám podnikatelkám různá omezení, nebo to, co se projevuje v zákonech, nebo v soudních e, judikátech a podobně. A Ukazuje se, že pro ženu je těžší podnikat než pro muže. E, někdy musí mít povolení manžela, nebo musí mít, e, musí mít e, účet v bance, nebo musí prokázat mobilitu. Někde je těžké získat dokonce i průkaz, který potřebuje žena, ať už žena nebo muž, k tomu, aby založila podnik. A v posledních letech zjišťujeme nepříjemnou věc, že takovéto ukazatele Eh, se nezahrnovaly do celkového přehledu. A my jsme s tím chtěli něco udělat, ale neměli jsme všechny údaje, protože pokrytí tady eh, toho je eh, velice široké, zahrnuje to 190 zemí a pokrytí tedy mm, úlohy žen podnikatelek je složité, tedy potřebujeme získat údaje z co největšího počtu zemí, a bychom tedy mohli vnést tuto genderovou dimenzi do ukazatelů o e, světě podnikání. A jde o tři ukazatele. To je za, vytvořit e, podnik, prosadit e, respektování smlouvy a Zhruba 38 zemí jsou nyní zahrnuty do tohoto pořadníku Eh, genderové složky. Jak vidíte na této eh, mapce, tak jsou eh, především v regionu Severní Afriky, Středního východu, tam, kde jsou největší restrikce vůči ženám z hlediska žen podnikatelek. My jsme velmi rádi, že Eh, prostřednictvím eh, Světové banky, ale také prostřednictvím občanské společnosti se tady dostává velké podpory, protože, eh, jak jistě víte, teď je v povědomí lidí velice silně ta představa genderové rovnosti. A mm, překonání všech těch omezení i tady v oblasti podnikání. A my jsme velmi rádi, že eh, nyní ukazatele eh, stavu podnikání budou také zahrnovat i tyto ukazatele. A teď dovolte, abych se s vámi podělil o výsledky eh, této zprávy. Je to 50 zemí, které se umístily na prvních 50 místech tady. Nový Zéland už překonal Singapur. To ani neznamená tak, že by Singapur na tom nebyl tak dobře jako dříve, protože v Singapuru je velice dobré podnikatelské prostředí, ale znamená to, že prostě eh, Nový Zéland toho ještě, je ještě předběhl. Když se podíváme na země EU, tak mezi prvními deseti je eh, Dánsko, Spojené království a Švédsko. Tři země EU jsou v první desítce. To znamená, že mají eh, takto dobré podnikatelské prostředí, alespoň tak, jak to vyjadřují naši ukazatelé. A letošní rok byl pro nás velmi dobrý, pokud je o počet reform, eh, které byly prováděny během toho ročního cyklu reform, zhruba 283 reform v 137 zemích. Podívejme se na africký kontinent. Ten je pro nás velice důležitý. 77% eh, uprostřed grafu to vidíme. Eh, v zemích subsaharské Afriky tam byly provedeny eh, dvě, někdy dokonce tři reformy pro oblasti podnikatelského prostředí. To je velký počet. Podnikání to má velký dopad na, na život v afrických zemích. Těch 77 Eh, to bývalo 35% ještě před deseti lety, to znamená, že je to více než dvojnásobilo počet zemí subsaharské Afriky, které provádějí takovéto reformy. U nás v bance to považujeme za velice důležitou věc, protože eh, je to region na světě, kde mm, nejsou ideální zatím ještě podmínky. Tady se podívejme na kumulativní zlepšení ukazatelů v jednotlivých regionech světa. Eh, zcela vlevo vidíme střední Asii eh, a Evropu. Tam za poslední roky, řekněme 14, za posledních 14 let došlo k největšímu pokroku. Čím to, že právě tento region je na tom tolik lépe než jiné regiony? střední a východní Evropa a střední Asie. Tady udělali více než jindá. Tady je zajímavý příběh, který zatím stojí. Mnoho zemí jako Polsko, Pobalské republiky, Česká republika, Slovinsko, které udělali velký pokrok v posledních letech, jsou tedy země, které už v posledních 20 let procházejí takovou fází institucionální a ekonomické reformy. Mnoho těchto zemí samozřejmě v roce 2004 vstoupilo do EU a e, tím se nastartoval celý takový proces a došlo k určitému posunu priority Polsko, Litva, Lotyšsko, Česká republika a další. Teď potřebují ještě dále pokračovat v této cestě reform, protože musí se vyrovnat konkurenčně se zemím, jako je Německo, Švédsko, Finsko a dalším, těm rozvinutým zemím v EU. Čili je třeba pokračovat ještě v této cestě reform. Některé republiky Střední Asie, které jsou tady také zachyceny, Kazachstán například, když tam samozřejmě jsou trošku jiné eh, podněty než členství v EU. A teď bych vám ukázal několik eh, diapozitivů, které jsou zajímavé, protože ukazují, co se odehrává s údaji o podnikání. Eh, Vlaďme se do roku 2005 a položme si otázku. V kolika zemích na světě to trvá méně než 20 dní, aby se založila firma? Tak je to 41 zemí. Tyto země eh, byly samozřejmě předážně členové OECD. A když skočíme do roku 2016 a položíme tuto otázku, v kolika zemích na světě eh, je stačí méně než 20 dní pro založení podnikání? No, tak je to 130 eh, zemí, takže to je vlastně opravdu mnohanásobný nárůst. Jak vidíte na dvou mapách, to velké rozšíření eh, proběhlo především v rozvojových eh, zemích. V Africe například eh, ze 3 na 26 zemí se zvýšil tento počet. To je velice pozbudivé, protože snadné vytvoření podniku je velice důležité. Máme celou řadu údajů, které ukazují, že když je velice těžké založit firmu, protože je třeba velká eh, korupce nebo jsou tam velké administrativní formality, tak to prostě je velice odrazující situace pro podnikání. Mladí lidé, kteří mají nápady, eh, chtěli by být podnikateli, se eh, do toho raději nepustí, když je to tak obtížné. A nebo se do toho pustí někde jinde a ne ve své zemi původu. Tady vidíme grafy, které opět ukazují e, velmi dramaticky, co e, se odehrává. Já bych chtěl upozornit na tabulku vlevo nahoře. To je v roce 2005 když si to rozdělíme do dvou částí, tedy eh, ti nejlepší a naopak ti nejhorší, tak eh, vidíme, že eh, v těch, u těch nejhorších byl průměr 113 dní, zatímco u těch nejlepších byl průměr 28. A podívejme se, co se stalo za 10 let. Došlo ke snížení tohoto velkého rozdílu. Eh, v roku 2005 to bylo nějakých 80 eh, dní, zatímco ten rozdíl mezi nimi, zatímco v roce 2016 se to výrazně snížilo. A eh, vlastně toto zbližování probíhá, jak vidíme na ostatních tabulkách, ve všech oblastech těchto ukazatelů. To znamená, že ty země, kde to prostředí pro podnikání je nepříznivé, se postupně a pomalu přibližují k tomu standardu těch eh, podnikatelsky příznivých zemí. A to je pro nás ve Světové bance velice eh, důležité, velice pozbudivé, protože Světová banka je orgánem, který si přeje zblížení, konvergenci eh, Latinská Amerika, Jihovýchodní Asie, Jižní Afrika tyto země, kde byla celá řada překážek pro podnikání, tak tam začínáme vidět lepší, lepší situaci, lepší postupy. Někdy se mě ptají, zda máme ukazatel, který vyjadřuje korupci. Protože lidé vědí, že korupce je velká překážka pro rozvoj soukromého sektoru, pro podnikatele obecně. Všichni by raději pracovali v transparentním, otevřeném eh, prostředí, nikoli v prostředí korupce či úplatku. Tak já odpovídám, nemáme specifický ukazatel pro korupci, ale podívejte se tady na ukazatele vnímání korupce u Transparency International a podívejme se na to, kde se dobré podnikatelské prostředí. A my vidíme, že to tady velice spolu souvisí země, které dobře eh, vytvářejí eh, podnikatelské prostředí, mají malou, malou korupci. A to je celkem i logické, protože nadměrná byrokracie, nadměrné překážky pro podnikatele, to je prostě situace, kdy podnikatelská komunita si najde nějakou cestu, jak se prosadit, ať už je to cestou úplatku nebo eh, nějak eh, uplatí veřejného činitele, aby mohli podnikat i přesto, že jim to brání nějaká pravidlo. Prostě pohybují se na hraně nebo i za hranou zákona. A teď tady máme otázku rozdělení příjmu. Tam, kde je lepší podnikatelské prostředí, tam je i lepší distribuce. Když se také podíváme na otázku genderu, zejména eh, ženy podnikatelky, tak vidíme, že země, eh, které dávají více podnětů, aby ženy se zapojily do pracovního procesu, jsou na tom také lépe. To znamená, tam, kde orgány podporují ženy, aby se podílely na trhu práce, tak tam vlastně eh, vzniká prostředí, ve kterém se snižují nerovnosti mezi ženami a muži. Vlastně pobáhají polovině obyvatel eh, zlepšit své příjmy. A my jsme eh, letos tady opět našli stejný vztah. Země, které mají lepší podnikatelské prostředí, jsou stejné země, které mají také menší nerovnosti, vytvářejí eh, podnikatelsky příznivé prostředí a to má tento pozitivní dopad pro mladé podnikatele, pro ženy podnikatelky. Ti, kteří by jinak byli na tom dolním konci eh, ve výši příjmů a tímto způsobem se vlastně eh, dostávají mezi pracovní sílu a to přispívá i k jejich prosperitě. Poslední diapozitiv, protože bych chtěla, abychom měli nějakou, nějaký prostor také pro diskusi. Poslední diapozitiv ukazuje, že členové EU plus několik dalších zemí jsou tady mezi těmi předními, mezi prvními 50 ekonomikami, tam jsou tedy z hlediska příznivého prostředí. S výjimkou Nového Zélandu a Singapuru na prvním a druhém místě pak vidíme, že přichází celá řada členů EU, kteří jsou umístěni na třetím a dalším je to Dánsko, Spojené království, Švédsko, Estonsko, Finsko a tak dále. Není tedy překvapivé, že EU má soukromý sektor, který funguje už velice dlouho a také tady bylo možné najít nějaké rozumné Eh, vztahy mezi podnikateli, eh, vládou a další. To, že některé země jsou na tom lépe než jiné, No, já myslím, že asi tady skončím své vystoupení. Děkuji vám za tuto zajímavou prezentaci. Většina z nás má radost, že jistě, že tolik evropských zemí se umístilo na tomto seznamu. Já mám eh, sám několik otázek, teď se dívám na kolegy, jestli se chce někdo z nich přihlásit. Paní McIntyre, začnete prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to velice zajímavá zpráva. která obsahuje spoustu informací, které si žádají ještě podrobnější studium. Podle mého názoru důležitost podnikání si nevždy dostatečně uvědomujeme. Nejlepší způsob, jak dostat jakéhokoliv člověka, jednotlivce z chudoby, je dát mu práci. A v mnoha případech víme, že například 85 nových pracovních míst vzniká v malých podnicích. A některé z nich jsou opravdu mikropodniky. A to, jak jednotlivci vytváří pracovní místa, jak podnikají, to je velice povzbudivé. A my bychom to měli podle mého názoru podporovat a povzbuzovat. Mě zaujala čísla, že ekonomiky, které mají e, regulace e, příznivé k podnikání, mají, e, mají méně nízkopříjmových obyvatel. A já si myslím, že i v Evropské unii to tak vlastně je. Ty, které, u těch zemí, které jsou v čele toho žebříčku Doing Business. Takže ta důležitost regulačního prostředí příznivého podnikání je často podceňována. I v mé zemi jsou určité zákony, které podniky brzdí. Podle mě je potřeba vytvořit rovnováhu mezi například ochranou zaměstnanců, co do zdraví a bezpečnosti, a dodržováním zákonů proti podvodům například, ale na druhé straně té rovnováhy musí být možnost stát se podnikatelem. Já jsem před několika lety dělala pro tento výbor zprávu o tom, jak může Evropská unie vytvořit příznivé prostředí eh, pro to, aby podniky mohly prosperovat. A už tehdy jsme zjistili, že i uvnitř Evropy eh, existují značné variace ohledně toho, jak dlouho trvá vytvořit firmu. zjistili jsme, že v nejlepším případě to trvá čtyři dny, ale u těch nejhorších to trvá 40 dní. Takže přesto, že si myslíme, že jsme docela dobří, tak nesmíme usínat na vavříne. I Evropa má před sebou ještě dalekou cestu. A velice mě zaujala čísla, které jste nám ukázal ohledně dopadu na ženy. Protože zase v zemích subsaharské Afriky a, a Severní Afriky a i trošku v Jižní Americe eh, mají ženy značné problémy se zakládáním firem se zakládáním podniků. A mě by zajímalo, jestli můžete v těchto zemích ukázat na nějaký konkrétní faktor, který by se měl změnit. Jak nejlépe, že nám pomoc v těchto zemích. A dají se najít nějaké paralely mezi těmito zeměmi a případnými restrikcemi v Evropské unii? Děkuji. Děkuji. Pan López Kladlos může hned odpovědět, než se posuneme dále. Děkuji za vaše komentáře a připomínky. Máte naprostou pravdu. Je tomu tak, že i v Evropské unii panuje značná různorodost, pokud jde o o to, jak si které, která země vede v těch indikátorech. Před několika lety se na nás obrátila švédská vláda s velice zajímavým návrhem. A e, já e, se o něm zmíním, protože myslím, že to ilustruje to, co vy e, říkáte. A sice, že i u vysokopříjmových zemí existuje prostor pro zlepšení. Obrátil se na mě ministr financí a řekl, podívejte se, Švédsko je v podnikání dobré, jsme už spoustu let v první desítce, a přesto, když hovořím s podnikateli, tak si stěžují, že mají spoustu regulačních překážek a pohybují se ve strnulém rigidním prostředí. A to i v oblastech, kterými se Doing Business nezabývá. To je celá oblast vzdělávání, školení, dovedností. To je oblast, která má značný dopad na konkurenceschopnost, a kvalitu podnikání a podnikatelského prostředí. V Doing Business býval indikátor eh, pracovního trhu, teď je to jenom příloha s daty. Eh, indikátor pracovního trhu už není začleněn do toho celkového žebříčku a eh, švédský minister financí nám říkal, my máme problémy na straně pracovního trhu. A požádal nás o studii, která by řekla, Povězte nám něco o našich eh, slabých místech v regulaci. Přestože jsme v první desítce, jak můžeme zlepšit své podnikatelské prostředí. A mě to povzbudilo, protože je to naprostá pravda. Ani Nový Zéland a Singapur nemají dokonalé skóre. Stále ještě jsou dost daleko od té hranice, jak my říkáme, hranice nejúčinnější regulace. K vaší otázce genderového hlediska Eh, máme poměrně obsáhlé informace o restrikcích eh, vůči ženám. To se týká pracovního trhu, přístupu k institucím, majetkových práv, přístupu k úvěrům, přístupu k soudnímu systému. Zkoumáme 47 různých hledisek a eh, z té studie plyne, z té, z té poslední zprávy z roku 2015 plyne, že ze 173 zemí eh, je na světě pouze 18 zemí, eh, ve, který, ve, ve kterých je zákon zcela slepý vůči genderovému hledisku. Jinými slovy, ve 155 zemích eh, existuje alespoň jedno omezení v neprospěch žen. Často je to mnohem více. V severní Africe a ve středním východě jsou zcela běžné země, které mají 25 takových omezení. Irán má, pokud vím, 27 omezení, která najdete přímo v zákoně, v občanském zákoníku, v ústavě, které omezují příležitosti žen eh, účastnit se rovnou měrou eh, ekonomického života. Co s tím můžeme udělat? To je závažná otázka. Já vám můžu říct, co děláme my ve Světové bance. tím, že u každé ze 173 zemí eh, identifikujeme, letos je to v 90 zemí, eh, všechny restrikce, které jsou obsažené v zákoně, tak tím eh, skýtáme důležité informace a znalosti mezinárodní komunitě a ty země na to reagují. V uplynulých letech celkem 65 zemí provedlo 95 reform, které odstranily nejrůznější restrikce, protože nyní je ta databáze veřejná a známá, země se mezi sebou začínají srovnávat, eh, země se na nás obracejí a říkají nám, prosím, pomozte nám. Přepište náš občanský zákoník, odstraňte ty restrikce. Mnohé z nich jsou často dědictví minulosti. Je paradoxní, že v některých zemích subsaharské Afriky je občanský zákonník eh, dokonalou kopií francouzského zákonníku z doby před 50-60 lety. Ve Francii mnohá ta omezení byla odstraněna mezi tím, ale v zákonech eh, bývalých francouzských kolonií eh, zůstala. Takže ty nyní musí srovnat krok, dohonit ostatní. To není nic ekonomického. Na, není produktivní ani nějakým způsobem smysluplné klást omezení polovině světové populace, která je schopná přispět k prosperitě země. Děkuji, pan Pirinský. Děkuji vám. Já bych se chtěl zeptat na následující. Indikátory, které jsou základem tohoto žebříčku, v podstatě souvisejí s procesem podnikání a s celkovým cílem, kterým je změřit, jak je snadné založit a provozovat firmu. Nemáte pocit, že to je přístup, který je svým způsobem jednostranný? Že neskoumá konečný výsledek? ke kterému by vedlo usnadnění podnikání. Abych to řekl jasněji, vy jste řekl, že ve střední a východní Evropě probíhá e, značně intenzivní proces vedoucí k zjednodušení podnikání. Ale e, jak vysvětlíte to, že neustále dochází k emigraci lidí v aktivním produktivním věku? A to do zemí západní Evropy. Tento proces dal vzniknout mnoha poměrně akutním problémům. Vezměme si například to, co se stalo v Spojeném království, které se cítilo být pod zdánlivě nezvládnutelným tlakem východu Evropanů. To je celá otázka sociálního dumpingu a vysílání pracovníků. To jsou největší témata Evropského parlamentu v současnosti. A souvisí to s tím, že eh, muži a ženy z východní a střední Evropy v, pracují, eh, v produktivním věku dávají přednost emigraci. Zmínil jste, že země, které jsou vysoko na žebříčku, mývají eh, menší rozdíly v příjmech. Vyšší tedy konvergenci příjmů. Ale zase zdá se, že zdat to nevyplývá, protože ve střední a východní Evropě je, jsou některé ukazatele vyšší než ve Švédsku nebo jinde. A já bych se vás chtěl zeptat, aniž bych spochybňoval relevantnost těch parametrů, které ukazují, jak je snadné založit a provozovat firmu. a jak eh, jistě se mohou podnikatele a investoři cítit, pokud jde ochranu jejich práv a tak dále. Tak nemělo by celé toto hodnocení být vnímáno v širším kontextu? Neměli bychom se dívat na to, jaký je výsledek toho všeho? Protože výsledek toho, že podnikání je snadné, může být nepříznivý. Pokud jde o přidanou hodnotu je možné, že získaný příjem se neinvestuje do ekonomiky dané země, ale často se repatriuje například na offshoreové účty, což vlastně bere, bere dotyčným zemím veškeré prospěchy z toho, že podnikat je snadné. udrž- cíle udržitelného rozvoje jsou nyní zdůrazňovány jako nejlepší formát úvah o vývoji. Omlouvám se, že jsem hovořil příliš dlouho. Já jsem napočítal tři nebo čtyři otázky, ale jsem si jistý, že to stihnete zodpovědět. Děkuji vám. Já se stručně vyjádřím k jednotlivým částem eh, vaší otázky. Nejprve mi dovolte říci, že prosperita a rozvoj záleží na mnoha věcech jiných než snadnost podnikání. My jsme nikdy netvrdili, že indikátory doing business eh, pokrývají plně celý proces rozvoje. Dám vám příklad něčeho, co neskoumáme, ale co je přesto nesmírně důležité. To je kvalita makroekonomického prostředí například toho, co se děje ve fiskální oblasti, jak jsou udržitelné veřejné finance, celý ten makroobraz. Před osmi nebo devíti lety Island uprostřed závažné makroekonomické krize a kolapsu měny, kolapsu bankovního systému si stále vedl poměrně dobře v žebříčku Doing Business, protože indikátory Doing Business se soustředí na kvalitu podnikatelského prostředí, ale eh, nemohou pokrýt celý makroekonomický obraz, který samozřejmě měl dopad na eh, podnikatelskou situaci a na celkovou prosperitu země. Tím chci říci, že bychom neměli indikátory doing business přeceňovat. Ve společnosti vždycky probíhají jiné věci, které mají vliv na proces rozvoje. Zmínil jste otázku migrace. My ve Světové bance zkoumáme migraci a zjistili jsme mimo jiné to, že při nejmenším některé migrační toky jsou dané rozdílem v příjmu na hlavu. V kontextu plně globalizované ekonomie, ekonomiky eh, a přístupu k informacím, kdy každý hned si může zjistit, jak se lidem žije v Německu, Švédsku a dalších prosperujících zemích, není překvapením, že lidé se chtějí přestěhovat, hledat lepší příležitosti. A do jisté míry je pravda, že se to děje v Evropské unii. E, díky extrémní mobilitě pracovní síly země s nižší úrovní příjmu na hlavu e, zjišťují, že jejich obyvatelé se přesouvají do západních částí Evropy. Což nic nemění na faktu, že země jako Polsko, Česká republika a další doznali značných hmatatelných zlepšení, pokud jde o kvalitu eh, podnikatelského prostředí. Abych tedy odpověděl na vaši otázku, řekl bych, že nebýt těchto zlepšení kvality podnikatelského prostředí v zemích, jako jsou pobalské země, Česká republika a tak dále, pak migrační toky by mohly být ještě větší, než jaké jsou. Faktem je, že ve střední a východní Evropě máte dobré podmínky, nebo rozhodně lepší než před 15-20 lety, což patrně zmírnilo pobídky, které eh, eh, nutí lidi odcházet. Čím dál více lidí nachází příležitosti ve vlastní zemi a zakládají podniky doma, nikoli ve Švédsku nebo ve Spojeném království. My zkoumáme vztah eh, mezi eh, výkonnostními indikátory eh, Doing Business a dalšími makroekonomickými proměnými. A data z těchto průzkumů jsou poměrně povzbuzivní povzbuzující. Eh, země, které mají vysoké postavení na žebříčku Doing Business, tak v těch snadněji vznikají pracovní místa. Rychleji se zvyšuje příjem na hlavu, což má dopad na ekonomický růst. Ale to jsou jaksi průměr, to jsou průměry. Vždycky eh, je možné přijít s protipříkladem. Jsou země jako Řecko, které si polepšilo na žebříčku Doing Business, protože se soustředilo na zlepšení podnikatelského prostředí a přesto kvůli dalším faktorům, jako je fiskální udržitelnost, úroveň zadlužit, zadluženosti, eh, krize eura, to všechno ekonomickému růstu příliš neprospělo, ale průměrně, když se podíváme na celý vzorek, tak nacházíme korelaci mezi indikátorem doing business a ekonomickým růstem. Existuje také vysoká korelace mezi doing business a schopností dané země e, přitáhnout zahraniční investice, což je také důležité. Děkuji vám takže postupujeme velmi rychle k závěru této velmi zajímavé diskuse, ale já mám také ještě eh, na vás otázku. Když se podívám na ta zajímavá čísla, 18 zemí EU, a myslím, že to číslo bylo 33 reform v těchto 18 zemích, není tajemstvím, že chuť po reformách se liší v jednotlivých členských zemích EU. A když se podíváme na diskuse, které teď vedeme, jak postupovat a jak reformovat, ehm, mohl byste tady trošku rozvést rozdíly mezi těmi zeměmi EU? Ehm, rozdíly konkrétně z hlediska ehm, severní a jižní Evropy, z hlediska té chuti do reforma. Jednou z věcí, kterou jsme zaznamenali eh, při sbírání údajů za posledních 14 let, je, že velmi často krize, ať už tého či onoho typu, eh, mají tendenci po krizi zvýšit eh, tempo reformy. To bylo jasné v roce 2008-2009 po té globální finanční krizi. To bylo obrovské zintenzivnění reform, protože orgány eh, se takto snaží reagovat na tu krizi tím, že zlepší kvalitu ehm, prostředí pro podnikání. Myslím, že v Evropě to je zejména zejména v jižní Evropě. Mluvím no, o Španělsku, Itálii, Řecku, Portugalsku, <clears throat> o Kypru také do jisté míry. Za posledních pár let v době eurokrize bylo jasné uznání, že jeden způsob, jak se dostat z dluhové krize no, ve všech těchto zmíněných zemí, vzhledem k intervencím, které proběhly v rámci krize, se situace změnila. Jeden, eh, jeden způsob, jak eh, se dostat z krize, je rychle růst. My měříme HDP oproti, eh, my měříme tedy dluh oproti HDP. Eh, a ten dluh se hned tak nezmění. Jediné, co se změní, je právě eh, to nominální HDP. Když to model, nominální HDP bude vyšší, tak eh, to samozřejmě povede k těmto výsledkům. A jak dosáhnout růstu? No zejména tím, že vytvoříte prostředí, které je přátelštější pro podnikání, kdy bude snažší podnikat, zakládat firmy, pustit se do celého velkého množství transakcí, které jsou eh, nutné eh, v takovém případě. Španělsko to pochopilo, Italové to pochopili, dokonce i Řekové. A viděli jsme to jasně v našich pozorováních. Jistě mohli by udělat ještě více, ale Eh, je to pozoruhodné. Například Španělsko je dnes v mnohem lepší situaci z hlediska ukazatelů pro podnikání než před pár lety. A to opravdu vláda se hodně zaměřila na provádění reform, které jsou příznivé pro podnikání. Takže tak to vypadá, jak se situace vyvíjela v posledních letech v Jižní Evropě. Děkuji a ptám se, zda jsou nějaké další otázky. Ne, zdá se, že to tak již není. Takže děkuji mnohokrát, pane Lopezi. Děkuji, bylo pro nás velkým potěšením, že jste přišel na naše zasedání. Ta čísla jsou opravdu velmi zajímavá. Myslím, že je můžeme použít v našem výboru, v naší další práci. Děkuji mnohokrát. A tím končíme dnešní zasedání a těšíme se na shledanou zítra.